Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Ještě jsem chtěla počkat na další kolegy, ale teď můžeme začít. Naše paní předsedkyně přijde o něco později, má nějaké schůzky, takže já budu předsedat, než dorazí. Nejdříve bych vám chtěla říci, že dnes zde máme 11 jazyků, na poslední chvíli jsme se eh, dozvěděli, že rumunština byla zrušena, takže rumunština není dostupná. Máme 11 dalších jazyků, jako obvykle. A toto, tato schůze eh, bude vysílána na Europarl. A poslední připomínka je, se týká eh, hlasovacích karet. A později budeme hlasovat, takže prosím vás, všichni kolegové, mějte s sebou hlasovací karty. Pokud jde o zápis, zápis z předchozích schůzí 12. až 13. října, 20. října a 7. až 8. listopadu 2016. Tyto zápisy jsou dostupné na webových stránkách. Pokud nedostaneme žádné připomínky do konce této schůze, budou eh, tyto zápisy považovány za schválené. Nyní bych chtěla přivítat speciální hosty, které zde dnes máme. Nejdříve vítám eh, komisařku Marian Tysen, která je odpovědná za pracovní záležitosti v komisi. Vítám vás a také vítám Elianu Ivanovu, členku Evropského účetního dvora, která je odpovědná za e, tuto kapitolu. E, náš zpravodaj dorazí o něco později, protože se mu spozdil vlak. Začneme tedy bez zpravodaje, ale určitě e, mezi nás dorazí, jak jen to bude možné. Nejdříve bych chtěla předat slovo Iljaně Ivanové, člence Evropského účetního dvora. Ta nám představí to, co zjistila zpráva Evropského účetního dvora. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že zde můžu být ve vašem výboru jako odpovědná pracovnice účetního dvora, pokud jde o zprávy zprávu za rok 2015. Eh, chtěla bych vám říci, eh, jak je to s oblastí eh, sociálních otázek. Hospodářský vývoj v posledních letech vedl k celé řadě výzev v většině členských států. Roste nezaměstnanost mladých, existuje ohrožení chudobou a tak dále Politici se aktivně snaží řešit eh, tyto výzvy a do této oblasti politiky směřují více eh, peněz je zásadní snažit se o odpovídající eh, finanční řízení programů v této oblasti. Nejdříve bych se chtěla podívat na regularitu mm, prostředků za rok 2015. V roce 2015 ESF e v rámci sociální eh, koheze představovalo 10,3 eh, miliard eur, eh, což bylo 20 ehm, celkových plateb, které byly 51,2 miliard. Řízení ehm, je zde rozděleno mezi komisy a členské státy. Hlavním rizikem, a pokud jde o regularitu, představují problémy týkající se investit, e, investic do lidského kapitálu a také e, problémy s implementací projektu. Tyto faktory mohou vést k tomu, že nejsou dodržována pravidla e, Eh, vznikají, tak eh, náklady, které eh, nejsou považovány za uznatelné náklady. Výdaje musí být odpovídajícím způsobem kontrolovány tak, aby existovalo správné finanční řízení. Rovněž je nutné, aby existovaly efektivní kontroly. V roce 2015 jsme provedli audit 223 eh, transakcí, eh, které eh, spadají pod 1B. 44 z nich jsou projekty v rámci ESF. Zároveň jsme se dívali na interní kontroly uvnitř komise a také jsme se podívali na eh, zprávy, eh, na výroční zprávy týkající se například sociální inkluze. 5,1 eh, představuje 23 oblastí. 200, celkem 223 projektů eh, bylo postiženo eh, chybami. Eh, chybovost je 14 jedná se o chyby týkající se nákladů, které nemohou být vyučtovány a tak dále. Já bych zde chtěla zdůraznit některé problémy týkající se sociální politiky. Nejdříve ale pozitivně. Pozitivní věc eh, byla to, že v posledních čtyřech letech jsme nezjistili eh, žádné, eh, žádnou chybovost týkající se zjednodušeného postupu. V roce 2015 byla vytvořena skupina na vysoké úrovni, která dohlíží na zjednodušování implementace evropských strukturálních investičních fondů. Máme zde tedy tento pozitivní vývoj, ale máme zde také některé problémy. Za prvé bych eh, chtěla zdůraznit problémy s verifikací. 2,4 5 je eh, chybovost, a které by bylo možné se vyhnout, eh, pokud by včas byly chyby zjištěny a oznámeny komisi. Žádná celá 6 chybovosti jsou chyby, které eh, způsobily eh, řídící orgány nebo zprostředovatelské orgány eh, v členských státech. Dále 3 nebo o další 3 by tak chybovost mohla být nižší. Dívali jsme se také na odpovědné úřady v členských eh, státech eh, které jsou odpovědné za využívání prostředků. Víme, že eh, koncem roku 2015 méně než 20 prostředků bylo alokováno, prostředků z MMF, z víceletého finančního rámce. A znamená to tedy, že zde vznikají problémy, vyplývající eh, ze spoždění eh, v rámci programového období do roku 2020. Toto spoždění může být ještě vyšší než v minulém období. My jsme informovali eh, odpovědné orgány v komisi a bylo zjištěno, že je nutné podniknout odpovídající kroky. Eh, udělali jsme pět doporučení, předložili jsme pět doporučení eh, týkající se eh, naplňování projektů. Zahrnují také návrhy týkající se zjednodušování, vyjasňování některých přístupů a pojmů. Existuje požadavek vydávat prostředky e, podle pravidel, ale zároveň je zásadní dosáhnout cílů politiky. Pokud jde o legalitu a regularitu, e, hodnotili jsme některé projekty a dívali jsme se na to, e, jakým způsobem funguje systém měření a zda existují odpovídající indikátory poukazující na výkon projektu. Zda tedy projekty dosáhly politických cílů. Chtěla bych zdůraznit, že naše analýza byla širší než minulý rok. Dívali jsme se nejenom na výkon, ale také na výsledky. Zjistili jsme, že s výjimkou dvou projektů existoval eh, systém měření eh, výkonu nebo výsledků eh, projektu. Téměř všechny projekty měly splněny v politické cíle. Eh, v jedné části naší zprávy eh, uvádíme příklady, například eh, příklad projektu, který zahrnoval kurzy, kde odpovídajícím způsobem byly, byl hodnocen výkon. Naše hodnocení v 14 členských státcích, státech zjistilo zvýšenou chybovost. Pokud jde o období 2014 až 2020 víme, že neexistuje v odpovídajícím nařízení žádný požadavek na členské státy, aby eh, stanovili ehm, faktory týkající se eh, výkonu projektu. Je někdy těžké měřit ehm, výsledky eh, projektu a míru dosažení politických cílů. Pokud jde o naši výroční zprávu, chtěla bych také zmínit, že v posledních letech účetní dvůr ehm, zvýšil počet ehm, výkonnostních auditů, například v oblasti vzdělávání, ehm, nezaměstnanosti, integrace zranitelných skupin a tak dále. Je zde ještě více oblastí, které spadají do kapitoly, o které nyní hovoříme. Eh, já bych na závěr ještě chtěla eh, ocenit velice eh, plodnou spolupráci s komisí a já myslím, že se nám podaří ještě dále zlepšit fungování Evropského sociálního fondu v budoucnosti. Thank you very much, Madam Ivanová. And I... Děkujeme, paní Ivanová, děkuji. A teď dávám slovo paní komisařce, paní Marian Tyson. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní Ivanová, členko účetního dvora, vážený zpravodaj, který se ještě tedy nejste, vážené poslankyně, vážení poslanci, toto slyšení je dobrou příležitostí, abychom si udělali takovou inventuru našich programů, a toho, jak jsou úspěšné a jak se vlastně můžeme poučit z toho, jak jsou tyto programy prováděny v praxi. Evropský sociální fond je vlastně nejstarší strukturální fond Evropy a je to hlavní fond, který um, investuje do rozvoje lidského kapitálu, do zlepšení uh, pracovních příležitostí a také na podporu sociálního začlenování. Jak víte, tak rok 2015 byl rok uh, poměrně zvláštní. Stále jsme vlastně ještě Eh, tam byl ten přechod mezi těmi programy. Řídící orgány se vlastně snažily eh, vypořádat se s tou novou právní základnou pro to nové období 2014-2020 a také tam tedy mm, to vyžadovalo podrobnou přípravu. Eh, čekalo se na designování orgánů v těch jednotlivých členských státech. Tam došlo k, také k tomu, že vlastně se to období 2014 až 2020, eh, tam došlo ke spoždění, ale zároveň to bylo velice dobré, to, mm, tato eh, věc, protože se to promítlo v kvalitnější programy, které vlastně pak budou v celém období. Na druhé straně jsme ale měli povinnost zjišťovat, jak můžeme tento proces ještě zjednodušit a jak můžeme využít eh, čas natolik, aby všechny struktury a všechny procesy byly připravené na to další programovací období. Za tím účelem Komise také počítá s podporou Evropského parlamentu i Evropského účetního dvora, který nabízí nezávislé odborníky. Komise vítá zlepšení, které eh, shledal Evropský účetní dvůr, které se týká tedy eh, toho, že 3,8 eh, nyní z roku 2014 se to snížilo z těch 4,4 u politiky soudržnosti. To bylo 5,2 celková chybovost, což také ukazuje, výrazné snížení porovnání s rokem 2014. Když se na to podíváme z širší eh, perspektivy, tak celkově se to sní, ta chyby, chybovost snížila z deseti až eh, z toho období, eh, z toho z té míry 10 až 12 na 5 až 6 v těch posledních letech. Nicméně mi líto, že účetní dvůr se opět rozhodl propojit regionální politiku a sociální politiku ve svém eh, výkaznictví, protože to vlastně znemožnilo eh, vidět velice dobré výsledky, které jsme dosáhli díky proaktivnímu zapojení generálního ředitelství pro zaměstnanost které se snažilo eh, předcházet chybám, opravování chybám a také prosazování zjednodušením, zejména eh, díky tedy tomu té nové metodě zjednodušeného vykazování nákladů. Z těch 5,2 chybovosti ESF eh, e představuje pouze 13,8. V roce 2015 se ukázalo, že riziko v těch platbách se očekává spíše v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky a že je ve velikosti 3 až 3,6 pro Evropský sociální fond a 2,2 až 2,6 pro celou oblast politiky. Navíc tedy, když bereme v úvahu celkovou korektivní kapacitu, která vychází z kontrol ex post, které činí jak i komise, tak členské státy, tak očekáváme, že reziduální riziko to zbytkové riziko bude pouze asi 0,7 a 1,2 to znamená, je to méně, než je, ten, než je to riziko významné chybovosti, které je 2 2 Dámy a pánové, tyto výsledky nás ujišťují eh, o tom tedy, že eh, pokračuje ten trend, který začal už před několika lety. Ukazuje se, že eh, samozřejmě k té nízké chybovosti nedochází jen tak náhodou, že to je výsledek intenzivní a konzestivní práce, která se soustředí na prevenci a opravy. Za prvé nabízíme eh, těm příjemcům eh, poradenství, aby byli dobře informováni, aby také byli dobře schopni mm, využívat evropské prostředky, které jsou pro ně nabízené. A také důležité, Eh, také případně také přísně využívat politiku pozastavení nebo přerušení plateb, případně používat i různé korektivní mechanismy, aby se využily co nejlépe peníze daňových poplatníků. Finanční opravy také jsou eh, významným, eh, významnou pobídkou pro členské státy, aby zaručili efektivnější systémy monitorování a kontrol. V roce 2015 jsme, pro, jsme celkem provedli 402 milionů, 47 milionů v těch finančních opravách, takže jsme tím vyslali signál, že opravdu bereme vážně ochranu evropského rozpočtu v případech, kdy je toho zapotřebí. Evropský účetní dvůr také ve své výroční zprávě na nás apeloval, abychom výrazně ještě přehodnotili eh, ten eh, systém eh, vyplacení zpětně nebo vymáhání neoprávněně vyplacovaných prostředků. Pokud chceme dostat tu chybovost pod ten práh významné chybovosti, musíme zavést výrazné strukturální fondy, e, změny v tom, jak je Evropský sociální fond prováděn a využíván. Takže je důležité posunout se od těch eh, obtížných, těžkopádných eh, pravidel ke změně zjednodušeného vykazování nákladů, což je systém, který výrazně sníží administrativní zátěž příjemců a také vlastně umožní i ušetřit zdroje na administrativu a tyto zdroje je možné pak využít třeba na to, aby se lépe dosáhlo cílů politiky, namísto toho, aby se, to vlastně, aby se ty zdroje používaly pouze na ověřování a kontrolu finančních dokumentů. Ehm, také se ukazuje podle zpráv, které jsme zde slyšeli, že zjednodušené eh, metody znamenají méně chyb. V souladu s doporučením účetního dvora z roku 2012 generální ředitelství pro zaměstnanost se rozhodlo, že bude využívat ve velké míře tu metodu SCO, zjednodušené vykazování nákladů v Evropském sociálním fondu s cílem dosáhnout 50% ehm, pokrytí touto metodou v tom eh, programovacím období. Také se zde navrhuje i přeskum v rámci nařízení Omnibus, a jsme velice rádi, že členské státy obecně reagují eh, pozitivně na naše návrhy v tomto směru. Také, na, také jsme tedy pozbuzováni k tomu, aby, jak už říkala paní Ivanová, že tedy v těch ehm, letech eh, účetní dvůr nenalezl žádné významné chyby, které se týkaly používání metody SCO. Chtěla bych ještě říci pár slov o výkonu, o výkonnosti. Jsem velice ráda, že na základě hodnocení, které provedl účetní dvůr, je to tak, že politika soudržnosti celkově může říci, že 96 všech dokončených programů e, úplně nebo částečně dosáhlo cílů, které stanovily řídící orgány, což ukazuje, že jdeme dobrým směrem. Čísla z takového globální perspektivy e, také vypadají dobře. Naše hodnocení období 2007-2014 ukazuje, že 90, že 98,7 98,7 milionů lidí mělo prospěch z různých programů Evropského sociálního fondu. 9,4 milionů lidí získalo práci, a e, také mnozí z nich e, vlastně získali, začali pracovat jako OSVČ. 8,7 milionů lidí získali kvalifikaci nebo nějaké osvědčení. Více než 276 tisíc také získalo další podporu. Na základě makroekonomických údajů můžeme také říci, že investice do lidského kapitálu v oblasti sociální politiky, to znamená v rámci ESF nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj, měly pozitivní dopad na hlubý eh, domácí produkt. Navíc eh, zhruba tedy 0,25 eh, se, se týká toho HDP. Období 2014 až 2020. k němu dochází v kontextu postupně se zlepšující zaměstnanosti. V Evropské unii celkově je míra nezaměstnanosti 8,3 to znamená, je to o 2,3 nižší, když to porovnáme s nejvyššími hodnotami z roku 2013. Takže to je vlastně nejnižší nezaměstnanost od eh, února 2009, nicméně stále ta nezaměstnanost je vyšší, než to bylo v období před krizí. ESF má velice důležitý, eh, důležitou roli i v tomto programovacím období a ukazuje se, že to je důležitý nástroj, který podporuje jak národní, tak, celostá, tak celoevropské priority, které byly i v té strategii 2020. Už eh, se toho účastnilo 2,7 milionů účastníků, kteří čerpali ES, e z fondu ESF a mm, týkalo, ty programy se také týkaly například milionu 600 tisíc lidí, kteří e, byli bez práce. Chceme se vymanit z, pomal, z příliš pomalého růstu a chceme se dostat do té situace před krizí. Takže musíme řešit v mnoha členských státech vysokou míru nezaměstnanosti mladých. 14 milionů e, mladých lidí využilo e, záruku pro zaměstnanost mladých a z nich vlastně 9 milionů využilo nabídku. Polovina lidí těch, eh, kteří využili tu nabídku, je vlastně jsou tedy po šesti měsících buď zaměstnaní, nebo mají nějakou stáž, nebo jsou vzděláváni, jsou v nějaké té kategorii. Účelem je, aby mladí lidé získali přístup buď k zaměstnání, nebo k vzdělání, nebo k nějakému odbornému školení a zejména se to týká oblasti, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností mladých. Díky této záruce Eh, získal asi 1, se, se účastnilo projektu 1,4 milionů mladých lidí, takových projektů, které jim, které jim zlepšily zlepšit jejich kompetence nebo získali různé pracovní, um, pracovní praxi. Navzdory toho, že se někdy v členských státech ta Ehm, záruka začala uplatňovat až později, tak členské státy dokázaly také mobilizovat i další prostředky a také využili i předfinancování tohoto programu, které jsme uvolnili na 2015. Členské státy ehm, mají dojem, že tento zá, tato záruka pro mladé eh, byly velice důležité i pro navrhování politik pro zaměstnanost mladých v jejich zemích. My jsme tedy navrhli, aby tato iniciativa se navýšila v těch následných letech. A jsem velice ráda, že jak Evropský parlament, tak i Rada podpořili tento návrh o navýšení a zejména, že existuje už teď dohoda, aby se ta částka původně navršena komisí na, navýšila o 500 milionů eur na ten další rozpočet. Nicméně stále bojujeme o to, aby zde byl nový inovativní přístup k využívání našich fondů, aby se využívali inteligentně, účelově, efektivně a také jednoduše. Zároveň ale musí být stále chráněny finanční zájmy Evropské unie. Pracujeme k tomu, eh, pracujeme mm, usilujeme o to, abychom dokázali lépe komunikovat výsledky, které byly učiněny s pomocí evropskou, evropských fondů. Hmm. Loňského roku jsme také vy, vypracovali novou databázi, kde, kde jsou vlastně všechny projekty, které byly financovány ESF a lidé mohou vidět širokou škálu všech projektů, které byly financovány z tohoto fondu. Abych vás požádala, abyste se podívali na tuto webovou stránku, která je na našem portálu a uvidíte tam, že tam je seznam mnoha kvalitních projektů ze všech členských států. Uvidíte tam mapu, jsou tam informace o jednotlivých zemích a můžete vyhledávat podle pomocí různých vyhledávacích funkcí v kategorii ESF uvidíte seznam kvalitních projektů financovaných ESF v jednotlivých členských států. Chci říci, že v klimatu eh, rostoucí negativity vůči Evropské unii je důležité, abychom eh, zdůrazňovali, jaké, ehm, jaká pozitiva mají evropské politiky a jak mohou zlepšit život evropských občanů. Pozitivní dopad našich politických koncepcí by měl být viditelně Eh, by měl být vidět, eh, viditelný, aby eh, také je důležité zúraznit, že podporujeme mm, inkluzivní společnost. Chci říci, že v těch posledních letech bylo už dosaženo mnoho úspěchu, ale také chceme stále zlepšovat zaměstnanost, snižovat chudobu a nerovnost a chceme také bojovat se sociálním vyloučením. Komie, komise se snaží, aby všechny peníze daňových poplatníků byly vynakládány účelně a aby přinášely konkrétní výsledky v praxi. Děkuji vám za pozornost a velice ráda si také vyslechnu vaše komentáře a odpovím vaše dotazy. Děkuji, paní komisařko. Čekáme pana komisaře, který už běží, ale navrhuji tedy abychom na něj počkali, ale zatím dám slovo stínovým zpravodajům. Jestli je pan Liberacký za EPP, nebo ho někdo, nebo ho... Takže pokud tady není, tak se zeptám já, protože jsem také stínovou zpravodajkou. Má první otázka se týká synergií. Paní komisařko, Třeba minulý týden jste byla také paní Ivanová se svou zvláštní zprávou, která se týkala cílů, vzdělávacích cílů v Evropské unii. Já jsem se jí ptala a mám na vás stejnou otázku, jak podpořit synergie, protože hovoříme o financování vzdělávání, o různých eh, fondech ESF, eh, o té iniciativě pro zaměstnanost mladých, ale mně stále chybí synergie, protože podle mého názoru financování vzdělání nefunguje, eh, pokud není spojené s tou oblastí zaměstnanosti. Myslím si, že by zde měla být lepší koordinace. Eh, navštívili jsme s výborem kont v červenci Itálii. Věnovali jsme se právě té záruce pro mladé, a viděli jsme, že to provádění bylo dost složité, protože tam byly různé operační programy, řídilo se to na různých úrovních, regionální, celonárodní a mě tam chyběly synergie. Máte pocit, že by bylo možné propojit třeba e, tu vazbu mezi vzděláváním a e, zaměstnaností nebo využíváním fondů? ESF, mezi iniciativou pro zaměstnanost mladých, aby se zlepšily ty konkrétní výsledky, protože já tedy znovu opakuji, podle mého názoru není smysluplné rozdělovat financování vzdělávání a financování zaměstnanosti. Ještě otázka po zjednodušení. Už jste o tom hovořila posl- během posledního postupu udělování absolutoria jsme chtěli, abyste byla vnit- analýza podle jednotlivých zemí, která se týkala pravidel způsobilosti na to období 2007 až 2013. Na základě toho jsme chtěli vypracovat eh, určité pokyny, aby členské státy eh, možná odstranili některé zbytečné, zbytečná pravidla, která si členské státy často vytvářejí sami, to ten takzvaný gold plating. Ptali jsme se vás eh, formou samé otázky a vy jste nám řekli, že už teď probíhá studie, která se má týkat právě zjednodušování v rané fázi provádění fondu ESI. Říkala jste, že ta zpráva by měla být hotová eh, v září 2016. Chci se zeptat, zda ta studie je již hotová a jaké jsou hlavní závěry a doporučení, která se týkají zjednodušení a takzvaného goldplatingu. Také se chci zeptat, jak členské státy reagují na to, že komise eh, chce, aby v tom období 2016 až 2020 hodně využívali metodu zjednodušeného vykazování nákladů. Poslední otázka se týká chybovosti, míry chybovosti. Víme, že je důležité eh, že zaměřit se na metodu plateb, zejména ty metody úhrad, tam je častá chybovost a jsem velice ráda, že komise právě zde e, zavedla mnoho zjednodušení v těch procedurách. Chci se vás však zeptat, zda ještě nepřemýšlíte třeba o e, přesun z úhrad na e, entitlements, na e, určité nárokové platby. Podle mého názoru by to mohlo snížit chybovost pod ten práh takže jaký máte názor na možnost tohoto přechodu, této změny? A ještě taková obecnější otázka. Z pohledu výsledků a výkonnosti. Já si kladu otázku vlastně sama a ptám se i vás. Nedomníváte se, že ta stávající nejistota ohledně situace na pracovním trhu přispívá k nebo že může ovlivnit eh, právě eh, tu úspěšnost těch projektů, protože opravdu ta situace na pracovním trhu eh, je mm, velice nejistá. Nemáme, ty prognozy jsou nejisté, takže myslíte si, že tam je určitý prostor pro zlepšení a podle, vaše názoru, podle vašeho názoru, kde by, ty případné, kde by ten případný prostor pro zlepšení byl? A ještě poslední věc je flexibilita a přidaná hodnota, kterou přináší Evropská unie když hovořím tedy o té evropské přidané hodnotě a flexibilitě, což mají být nové hodnoty financování, máte nějaké konkrétní příklady eh, v oblasti sociální politiky a politiky pracovního trhu? Jaká je ta hlavní evropská přidaná hodnota pro pracovní trhy Evropské unie? A chcete prakticky využívat eh, zásadu flexibility pro určité části politiky zaměstnanosti, třeba v rámci přeskumu víceletého finančního rámce a v, jaké, v jakých oblastech případně e, to vidíte jako vhodné. Takže to jsem říkala jako stínová zpravodajka a teď vlastně už jsem zase předsedkyně a vyvolávám dalšího stínového zpravodaje pana Barta Stes. Děkuji. Já tedy budu mluvit nizozemské, aby se nizozemská kabina mohla trošku odpočinout. Já také vím, že komisařka eh, oceňuje, že se mluví někde také nizozemsky zde v parlamentu a protože hovoříme stejným jazykem, tak tedy se na ní obrátím v naší mateřštině. Děkuji vám, paní komisařko, že jste přišla a chtěl bych vám položit dvě otázky. A nejprve bych se rád vrátil k tomu, co na co se ptala předsedkyně paní Dlabajová, týkají, co se týká nezaměstnanosti mladých a iniciativ v této oblasti. Parlament a rada přijali rozhodnutí tak, aby do roku 2500 bylo poskytnuto navíc 500 milionů euro na tuto iniciativu. To je určitě dobrá věc a v minulosti jsme už diskutovali s vámi o problémech, pozitivech a negativech a moje otázka, kterou bych vám chtěl položit, je tato. Jaké je vaše stanovisko nebo jaké, eh, jaká poučení jste vytěžili z toho, jak bychom měli postupovat, aby v následujících třech letech, v letech 2017 až 2020, bychom mohli prohlubovat a pokračovat v této skvělé iniciativě. Jaké jsou perspektivy? Jak jste přehodnotili, popřemýšleli o těchto iniciativách tak, aby ty přetrvávající problémy, o kterých jste hovořil výbor pro, se hovořilo v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu, jak tedy se tady toto bude řešit, jak se k tomu postavíte? A moje druhá otázka, kterou bych vám chtěl položit. Je to něco, co jsem viděl v té zvláštní zprávě účetního dvora ohledně politiky v oblasti klimatu. A byl jsem trošku překvapen, když jsem zjistil, že propojení mezi klimatickými politikami a, sociál, a Evropským sociálním fondem by se mohlo výrazně zlepšit. Téměř 1,4 eh, sociálního fondu se používá v, pro oblast politiky v oblasti klimatu, což je velice malá částka. Já zde reprezentuji zelené a já si myslím, že jsou zde skutečné investice do boje proti klimatickým změnám, že je zde potenciální růst, vytváření pracovních míst a je zde vždy, je dobré vždy investovat do těchto politik, protože to může přispět k vytváření pracovních míst, zejména pro inženýry, architekty, vysoce kvalifikované lidi, ale je zde také možné potenciální vytváření míst o pro méně kvalifikované, méně vzdělané lidi lidi, kteří prošli určitým profesionálním technickým vzděláním. A moje otázka je tedy následující. Máte nějaké konkrétní návrhy v této fázi, abychom mohli postupovat tak, aby FSE a peníze, které jsou k dispozici na politiky v oblasti klimatu, aby se tyto částky navýšily, ten podíl. Já vím, že se to, to nepatří přímo do vašeho portfolia, ale jsou zde skutečné pobídky ke tváření pracovních míst a myslím si, že na toto bychom se měli více zaměřit. Děkuji. Thank you very much. Uh... Mnohokrát děkuji. Nejsou zde další stínoví zpravodajové, takže eh, poslanci, kteří jsou zde na seznamu, máte slovo. Tomáš Dechovský. Eh, paní předsedající, já bych chtěl vyplnit tu chvilku, co máme do příchodu zpravodaje a mám tady několik otázek. Mě velice zaujala prezentace Evropského účetního dvora a právě eh, zaujalo mě velice měření výsledků, především ve vzdělávání. Hovořila jste o tom, že bychom Eh, že vlastně všechny mimo dvou eh, z těch projektů, které, kterými jste se zabývali, zajistili politické cíle. Ale já bych se chtěl zeptat, zda komise přemýšlí o nějaké nové metodice měření výsledků. Jak se vlastně výsledky ve vzdělání měří? Je výsledek vzdělání ten, že se třeba dítě naučí, když ho učím zavazovat kaničky, že se naučí zavazovat eh, kaničky, nebo že to zkusí, že si zkusí tu kaničku zavázat? A to není úplně tak jednoduchá odpověď. Já sám jsem podnikal přes 10 let, vlastnil jsem firmu na vzdělávání a vím, že mnoho těchto argumentů, který, který nebo mnoho vlastně cílů Evropská komise si vždycky, nebo Evropská unie se očkrtla, když jsme z, z, eh, vlastně splnili takzvané formalistické cíle vzdělávání. To znamená, na konci jsme udělali test, v tom testu ty lidé nějak odpověděli a když ten test byl do 70, 80, 90 tak se řeklo cíl vzdělání splněn. A pro mě tyto cíle jsou prostě nedostatečné. Já jsem třeba pracoval s dětma na ulici a v pro to, co vám přijde u některých normálních dětí jako neskutečně jednoduché, u dětí, které mají IQ kolem 80-90, jste rádi, když toto dítě vlastně ve skutečnosti zkusí. Takže opravdu by mě zajímala velice podrobně se seznámit s tou metodikou, s měřením a i se způsobem kontroly, eh, jak to probíhá. Děkuji. Thank you very much. Uh, I have Mr. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Pirinský má slovo. Yes, uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych eh, poděkovat eh, komisařce za její prezentaci a také zástupkyni účetního dvora za to, že vstoupila do této diskuse. Já bych chtěl zmínit čtyři nebo pět bodů. Za prvé, pokud jde o Evropský sociální fond, zaznělo zde, že do roku 2015 641 tisíc účastníků eh, dostalo podporu z ESF a podařilo se jim dostat se z chudoby. Mohli byste nám dát nějaké specifičnější výsledky, informace, pokud jde o pracovní místa. Je ESF přímo odpovědný za vytváření nových pasovních míst? Jak um, bojuje proti eh, chudobě a jak eh, se snažíte eh, zvyšovat efektivitu. Já myslím, že zde navazuji na to, co říkal pan Zdechovský o měření výsledků. Dále, pokud jde o ESF, chtěl bych navázat na to, co jste zmiňovala vy, paní komisařko, pokud jde o e, zjednodušené náklady nebo systém zjednodušených nákladů. Zdá se, že doposud pouze některé členské státy začaly tento přístup eh, používat. Z těch údajů, které jsou mi k dispozici, udělení absolutoria za rok 2015 ukazuje, že původně se plánovalo, že přístup zjednodušených nákladů by měl pokrývat 50 ehm, výdajů v rámci ESF na dané programovací období. Zdá se ale, že je to eh, jenom 35 V současné době jsme v polovině programovacího období a zdá se, že s ohledem na delegované akty zde nebylo dosaženo eh, více než eh, úrovně 2,9 miliard. A to představuje jenom eh, o něco více než 36 prostředků z ESF. Takže Eh, s ohledem eh, na to, že SCO velice snižuje eh, zatížení těch lidí, kteří přijímají peníze i zprostředkovatelů. Jak byste vysvětlili to, že členské státy jenom pomalu zavádějí přístup SCO? Z jakého důvodu to je? Je to kvůli spožďování schvalování prováděcích aktů nebo proč? Dále, pokud jde o fungování ESF, chtěl bych zmínit ještě jeden aspekt. A, a to náklady na odměny a zaměstnance. A, ty náklady jsou um, velice vysoké. A, například minimální mzdy, eh, minimální eh, sociální příjmy eh, se často upravují každý rok a jsou upravovány vládním nebo parlamentním rozhodnutím. V důsledku toho prostředky, které mohou být požadovány v rámci programu ESF, nemohou být fixně stanovany předem na celé programovací období. Navrhovali byste v delegovaných aktech eh, nějakou flexibilitu, aby tak eh, tyto náklady byly pokryty v rámci SCO? Ještě eh, zde mám další skupinu otázek a ty se týkají finančních nástrojů. DG, generální ředitelství Ample, poukazovalo na to, že Existují eh, výhody při využívání finančních nástrojů, zatímco Evropský účetní dvůr poukazuje na to, že tyto nástroje představují významné riziko, eh, pokud jde o řízení a koordinaci. Paní Ivanová eh, se touto otázkou zabývala ve své poslední zprávě účetního dvora. Auditoři se zabývali finančními nástroji v oblasti eh, dopravy, energetiky a tam eh, poukazovali na to, že zde existuje eh, celá řada problémů s efektivitou těchto nástrojů. Například manažerské náklady byly velice vysoké především ve srovnání se soukromým sektorem. Také se ukázalo, že zde existuje řada problémů, pokud jde o vyplácení kapitálu. Finanční nástroje rovněž nedokázali efektivně přilákat soukromý kapitál a jenom omezené množství dokázalo eh, tento kapitál přilákat. A podle eh, za určitých podmínek eh, finanční nástroje mohou představovat dobrý způsob, jak ehm, vydávat veřejné peníze, ale je nutné zajistit, aby náklady byly na rozumné úrovni. A na závěr bych se eh, chtěl eh, vrátit eh, k, k přerušení a zastavení plateb a při ochraně zájmů Evropské unie. Něco takového má často negativní dopad na projekty, dochází ke spožďování a plateb. Ehm, a vede to také k nižší absorpční schopnosti eh, programu ESF. Mě by zajímalo, jak je možné snížit eh, počet eh, takovýchto přerušení plateb v budoucnosti. Jak by bylo možné toho dosáhnout? Děkuji za vaši trpělivost při naslouchání mým otázkám. Děkuji. A toto byl poslední kolega na seznamu. Já nejdříve dám slovo komisařce, aby odpověděla na otázky, protože eh, to byla celá řada otázek od eh, několika poslanců a teprve poté dám slovo našemu zpravodaji panu Zelerovi. Paní komisařko, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. První otázka se týkala těch, synerg, těch, syner, těch synergií, které jsou ještě nedostatečné nebo někde chybějí. Synergie to je samozřejmě vždy dobré a pozitivní, ale je je potřeba, aby pravá ruka věděla, co dělá levá zase na druhé straně. Domnívám se, že jsme již eh, udělali hodně, abychom podpořili a vytvářeli tyto synergie. Je to velice specifická politika. Když se podíváme například na agendu pro konkurenceschopnost, tak můžeme konstatovat, že zde musíme propojovat poptávku na pracovním trhu a poptávku po školení, aby ti lidé byli vzděláváni a vyškolováni v těch oblast, eh, odvětvích, po kterých kterých je poptávka. To není jednoduché, ale víme, že je komentář ve zprávě z účetního dvora k této věci. To je připomínka, kterou jsme akceptovali a podíváme se, jak v tom systému fondů jako takové můžeme udělat ještě více v této věci. Potom zde zazněla otázka ohledně zjednodušení a určitých těch vodítek a co se bude dít tedy poté. To bude určitě věc, která se trvale řeší, jednak tedy ve spolupráci s námi a s členskými státy. Víte, že my obha- jsme velkými obhájci zjednodušení, to je náš hlavní nástroj v této oblasti zjednodušení nákladu a dáme, eh, dáváme členským státům více možností, více flexibility, více možností vzdělání, seminářů, školení, vysvětlování, tak aby si mohli vytvářet své vlastní vzorce, své vlastní vlastní metodologie, tak aby byly skutečné pobídky, skutečná stimulace a poskytujeme pomoc, asistenci členským státům, tak aby mohli co nejlépe a maximálně využívat tohoto nástroje zjednodušených nákladů. A potom, o tom jsme zde již hovořili, byly zde i připomínky v tomto smyslu. Možná zaznělo zde, že příliš velká složitost, komplexnost způsobuje zpoždění, hromadění chyb, kterým by bylo možné se vyhnout. Takže co děláme, abychom zjednodušili toto všechno prostřednictvím otevřené metody konzultací, spolupráce s komisí. Snažíme se eliminovat ty přebytečné, nezbyt, ne, neužitečné záležitosti a rušit je. Není to jednoduché, ale je to cíl jeden z našich cílů. Byla vytvořena nová skupina, která právě se soustředuje na zjednodušení a zaměřuje se na odbourávání této nadbytečné regulace a ruší ty nadbytečné jak záležitosti. Do konce roku do 2017 bychom měli dosáhnout prvních konkrétních výsledků. Teď, jak je, toho, jak je to s výsledky, jak bychom mohli konkrétně zlepšit situaci na pracovním trhu. A zde naše akce mají přímý vliv na pracovní trh, ale jak víte určitě, tak v rámci eh, sociálně-ekonomického řízení a evropského semestru věnujeme velkou pozornost pracovnímu trhu. Například můžeme provést srovnání mezi evropským semestrem z letošního roku a toho před dvěma roky a můžeme konstatovat, že je zde daleko více priorit eh, na zaměřených na sociální aspekty politik a zejména na pracovní trh. Hovořili jsme o segmentaci tohoto tohoto trhu, o určité flexibilitě mezi bezpečností nebo jistotou a kvalitou práce, o zlepšování eh, mest, vývoji mest, kterým, a toto všechno samozřejmě zohledňujeme. A potom je to také zapracováno do konkrétních doporučení pro jednotlivých eh, členské státy, které zpracovala komise. A jak víte, tomu věnujeme velkou pozornost, protože je potřeba vědět, jak správně využívat a rozdělovat tyto fondy, takže i členské státy tomu věnují velkou pozornost. Co zde bylo dále za, dotá- za otázky? Potom zde zazněla otázka týkající se finančních nástrojů. Pokud jde o finanční nástroje, tak je to samozřejmě velice užitečný nástroj, ale co se týká našich fondů, Evropského sociálního fondu, tak jsou to zejména malé projekty, nižší částky a u těchto malých eh, částek a menších projektů to není dobrý nástroj. Myslíme si, že je to nástroj, který velmi dobře funguje například pro mikrofinancování pro ty tam je to skutečně velice dobrý nástroj, ale je určený spíše na jiné typy projektů, i když samozřejmě nemůžeme ty dva systémy úplně oddělit. Abychom, abych odpověděla nyní na otázku pana Stase, co se týká té politiky v oblasti klimatu a poskytování větších prostředků. Tedy pokud se týká klimatu a Evropského sociálního fondu, tak skutečně Evropský sociální fond v této chvíli je využíván pouze ve výši 1,4 pro financování akcí, které patří tedy do e, oblasti politik v oblasti klimatu Ale je pravda, že boj proti klimatickým změnám je vlastně druhořadý cíl pro tyto, e, tuto politiku. Není to první prioritní cíl, který máme v rámci politiky Evropského sociálního fondu. Ale pokud se podíváme na jiné evropské fondy, tak vidíme, že tam je částka, která představuje 20 všech soustředěných fondů. Takže malá část, velmi malá část Evropského sociálního fondu, pak je zde Zemědělský fond, Fond pro regionální rozvoj a tak dále. Čili soustředěná globální částka představuje 20 A potom otázka, kterou jste taky položil, co dělat děláme pro eh, co se týká agendy konkurenceschopnosti, tak zde je také naším cílem zlepšování profesního, odborného a technického vzdělávání. Chtěli bychom nabízet více šancí těmto lidem. Je potřeba, aby měli Eh, více místa v budoucnosti lidé, kteří procházejí technickým, řemeslným vzděláváním, kteří chtějí se vzdělávat tedy k profesním cílům, ale je zejména potřeba, aby toto školení, toto vzdělávání bylo kvalitní, zaměřeno na excelenci, aby to nebyly pouze nějaké cesty bez východiska, jakovej poslední možná volba, když není nic jiného. Je potřeba lepší přechod mezi školou, školstvím a tady tímto odborným vzděláváním vzděláváním. Tyto kom- technické kompetence, kvalifikace, ty jsou požadovány na trhu práce, jsou zde, je zde poptávka. Máme zde například iniciativu pro zelenou zaměstnanost zítřka a musíme se snažit zapojovat více lidí s těmito technickými kompetencemi, tak aby byli k dispozici na pracovním trhu. Nyní otázka týkající se výsledků. No, tak v této fázi komise samozřejmě nemůže vám říci, že u každého fondu, který má určitý kurzus v Evropské unii, nemůžeme konkrétně říci pro každé individuální dítě, jaká je přidaná hodnota, ale vyvinuli jsme určité indikátory, určité ukazatele kvality komise ve spolupráci s radou a cílem je vědět, co nejlépe funguje, co nejlépe pomáhá. Mohli bychom ještě prohloubit teorii, to je pravda, ale určitě ty nos, nositelé těch projektů, členské státy si často stěžují na administrativní zátěž a velký počet ukazatelů a tak dále. Myslím si, že je potřeba vytvořit určitou rovnováhu. Ano, potřebujeme tyto ukazatele, abychom konkretiz- kon- kvantifikovali, měřili výsledky, protože investujeme peníze tak musíme vědět, k čemu to vede, jaké jsou tedy konkrétní výsledky, zda to odpovídá těm stanoveným cílům, ale na druhé straně také potřeba určitý minimální počet eh, ukazatelů, které by byly ještě řešitelné a které by zase umožnily projektům v členských státech, aby fungovaly a aby nám umožnili právě měřit, hodnotit ty výsledky. A nyní otázka pana Pirinského, kolik pracovních míst bylo vytvořeno. Tak eh, můžeme zanalizovat počet lidí, kteří díky prostředkům z těchto fondů, například iniciativa pro zaměstnanost mladých Evropský sociální fond buď se mohli účastnit nějakého školení, aby měli větší šanci, anebo konkrétně nakonec získali pracovní místo. Je velice obtížné vědět, kolik jsme vytvořili skutečně pracovních míst. Myslím si, že posilováním kompetencí, schopností pracujících vytváříme více pracovních míst, ale je to vlastně součástí makroekonomické politiky a zohledňovat pouze fondy, sociální agendu, sociální fond, to je pouze zlomek toho, co se dělá. Toto všechno se musí globálně zanalizovat z celkového pohledu. Chudoba, když se podíváme na čísla související s chudobou, tak můžeme konstatovat, že po třech letech po sobě následujících v průběhu, kterých docházelo ke zvyšování chudoby, zatímco cílem samozřejmě té strategie Evropa 2020 je snižovat chudobu. Byly to tři velmi obtížné roky a dnes ta čísla v oblasti chudoby klesají. Je to pod 20 milionů cílem, cíl, nemůžeme však říci, že cíl je dosažen, to ne, musíme dále bojovat proti chudobě, ale jasně za poslední roky ty výsledky, respektive čísla v oblasti chudoby se snižují, jsou lepší, ale nemůžeme se tím uspokojit. Samozřejmě jsme přesvědčeni, že tyto prostředky přispěly k těmto dobrým výsledkům alespoň tedy z důvodu prevence. Musíme nabízet vzdělávání, školení, otevřený pracovní trh pro všechny tyto osoby, aby se nedostali do té pasti chudoby, tak aby měli dostatečné kompetence a kvalifikaci, aby mohli získat práci a důstojně žít. Také máme fond pro tu eh, část populace, která je nejvíce zasažena nezaměstnaností. Máme zde určité cíle do roku 2020 a díky evropskému semestru můžeme konstatovat, že 136 tisíc účastníků využilo té kapitoly pro sociální inkluzi z Evropského sociálního fondu a během období 2014 až 2020 bude více než 220 milionů lidí, kteří budou tohoto využívat. 440 tisíc tun potravin bylo rozděleno prostřednictvím tohoto fondu v letech 2014 a 2015. Můžeme konstatovat, že se zdvojnásobily tyto akce v roce 2015. FEAT to je takový malá, taková malá součást, ale můžeme již nyní eh, konstatovat, že tento fond přináší své ovoce a to poměrně rychle, za poměrně krátkou dobu. Co se týká té obce zjednodušené náklady, jak to zhodnotit v prů. V minulém eh, programovacím období to bylo 7%, členské státy neznaly příliš tento systém a číslo bylo příliš nízké. Na základě poslední zprávy, kterou jsme dostali od orgánů členských států, dnes jsme na 30 37% využívání této možnosti zjednodušených nákladů. Stále to není dostatečné, protože naším cílem je 50% a vyvíjíme nezbytné úsilí, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Za prvé, ty možnosti byly nabízeny poměrně pomalu a členské státy nebyly si jisté, využívali poměrně to pomalu, čili musíme se zaměřovat na určitou asistenci, vysvětlovat tak, aby to dobře fungovalo mezi příjemci a členskými státy, aby nositelé projektů měli určité garance, než uzavřou dohody v této oblasti. Trvá to, je to poměrně zdlouhavé, je to pracná činnost a některé členské státy ještě nevyužili neměli dostatečně příležitosti využívat těchto zjednodušených nákladů. Je to nový nástroj. Máme také nástroj, který umožňuje ověřovat platby komise členským státům. To je nový nástroj bezpečný, který funguje prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pomoc stejně je to i pro ty zjednodušené náklady a víme, že čím více budeme využívat tyto nástroje, tak tím si budeme jistější v oblasti financování a budeme mít pružnější schvalování na národní úrovni a také se domníváme, že se nám podaří lépe rozdělovat prostředky. Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci bychom také chtěli rozšířit tyto nástroje. Máme zde nás, návrh týkající se nařízení Omnibus. Je tam odkaz na legislativu v oblasti fondů a prostřednictvím delegovaných aktů navrhujeme, abychom, jak bych to tak formulovala, abychom mohli rozvíjet a nabízet zjednodušené náklady na klíč, které by mohly využívat členské státy, aniž by museli předtím podávat žádosti k tomu, aby se přizpůsobily některé oblasti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Takže to může být spontánně využíváno členskými státy a nebudou muset čekat, až bude podána nová žádost členského státu, které by možná chtěli využít tento nástroj zcela nebo částečně. Toto by mělo zrychlit a zjednodušit využívání těch zjednodušených nákladů. A za druhé, v tom našem návrhu máme také, respektive klademe si otázku ohledně iniciativ ve výši 50 tisíc euro. Zda tedy musí být určitě používány. Stanov, zvýšíme na 100 tisíc ten, eh, ten limit, aby protože, jak víte, pro malé projekty je to vynikající model, skvělý nástroj. Umožňuje eh, určitým způsobem eh, zjednodušit ten marasmus těch eh, složitých administrativních úkolů a pracujeme na tom tedy jaksi trvale průběžně. Flexibilita je naplánovaná v akcích přenesené pravomoci. Co se týká vývoje mest, ano, ta odpověď je ano, je to také plánováno. A dále snažíme se samozřejmě dělat všechno pro to, aby ta přerušení a pozastavení plateb, ty korekce byla, byly sníženy na minimum a zase ta možnost, ta obce zjednodušených nákladů k tomu přispívá. Jak řekla paní Ivanová z účetního dvora, v posledních čtyřech letech ta chybovost se snížila díky tomuto nástroji a díky tomuto systému, který velice dobře funguje. Ale samozřejmě ta přerušení, pozastavení plateb, my se jim chceme vyhýbat a to vyžaduje trvalou spolupráci se členskými státy, dobrou komunikaci, dobrý přenos informací, schopnost rozšiřovat kompetence členských států v této oblasti tak, aby ta administrativa byla efektivnější, aby kontrola účtů byla také efektivnější a když dostaneme ty dokumenty, ty projekty, abychom mohli rychle ověřit, zda skutečně tam je případně nutná nějaká korekce, přerušení nebo pozastavení. Pak to byla otázka o finančních nástrojích, ale myslím si, že to už jsem odpověděla, když jsem odpovídala na otázku paní Dlabajové. Jsou to dobré nástroje pro celou řadu projektů a iniciativ, funguje to dobře, samozřejmě závisí to na výši financování pro, těch, pro ty mikropodniky, mikrofinancování. To je skutečně velice dobrý mimořádný nástroj pro ostatní projekty to nemá vždy přidanou hodnotu, samozřejmě. Já se domnívám tedy, že jsem odpověděla víceméně na všechny otázky. Meeste vragen geantwoord heb als ik iets niet beantwoord heb. Eh, já domnívám se, pokud jsem zapomněla na nějakou otázku, tak samozřejmě na ní ještě ráda, eh, protože jsem psala velice rychle, tak mě možná něco uniklo, takže myslím, že to je všechno. Madam Commissioner, I think that you will... Velice děkuji, paní komisařko. Já si myslím, že budete mít ještě příležitost eh, znovu odpovídat, protože teď dávám slovo panu zpravodaji, panu Celerovi a pak možná budou další otázky přímo od pana zpravodaje nebo ještě z pléna. Takže pane zpravodaji, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přijel na schůzi pozdě, ale bohužel vyšší moc byla ve hře a let z Berlínu a do Bruselu a měl hodinu a půl spoždění a bohužel na letišti nebylo dost taxíků, ani tam nebyla žádná dopravní služba, takže eh, bohužel i cesta z letiště dlouho trvala a tak eh, jsem přijel pozdě. Omlouvám se, eh, je to teď trochu složité, nechci začínat zase od začátku, ale jenom několik poznámek z mé strany. Nejdříve, pokud jde o výroční zprávu účetního dvora, Evropský sociální fond je v kapitole 6 ehm, sociální a e, teritoriální spolupráce e, společně s Fondem soudržnosti a Fondem pro regionální rozvoj. E, tyto fondy, z těchto fondů proběhly platby ve výši 28,5 miliard eur. Eh, bylo to 12,1 pro fond soudržnosti a 10,3 pro sociální fond. Eh, to znamená, že to je 63 eh, celkového rozpočtu EU, takže to je skutečně hodně. A proto také audit účetního dvora se na to soustředí bylo prověřeno 43 projektů v rámci ESF. Evropský parlament negativně hodnotí nedostatek transparentnosti. Mě by eh, zajímalo, zda účetní eh, dvůr by nemohl příští rok vykazovat eh, zvlášť chybovost v této oblasti. Možná by ta kapitola se dala nějak rozdělit na menší části. Účetní dvůr Eh, poukazuje na chybovost, pokud jde o teritoriální eh, spolupráci na 5,2 eh, Jde zde především o problémy s náklady, které nemohou být vykázány s tím, že některé projekty jdou proti vnitrostátním pravidlům na veřejné zakázky a tak dále. To jsou problémy, které se týkají v podstatě všech zmíněných fondů. Já mohu potvrdit, že v oblasti sociální politiky, tedy v oblasti ESF, je chybovost mezi 3 až 6 procenty, jak uvádí komise. 3 až 3,6 procenty. Je to tedy pod eh, průměrnou celkovou chybovostí, ale stále je to eh, nad eh, Prahem významné chybovosti. Já bych chtěl poukázat na to, že národní úřady často mají k dispozici informace, aby bojovali proti chybovosti. Nicméně tyto informace nejsou dostatečně využívány. Pokud by v roce 2015 tyto informace byly využívány efektivně, potom by chybovost byla o 2,4 nižší. Zjištěné chyby skutečně mohou být odstraňovány uvnitř členských států. Došlo by k významnému snížení chybovosti, pokud by členské státy včas jednaly. Účetní dvůr poukazuje na typ chyb, poukazuje také na to, odkud chyby pokázejí a rovněž účetní dvůr eh, poukazuje na eh, využívání finančních nástrojů eh, v rámci evropské sociální politiky. Komise se domnívá, že při hodnocení a víceletého finančního rámce v polovině období předloží ehm, odpovídající informace, které odpovídají také tomu, co předložil Evropský účetní eh, dvůr. Pokud jde o eh, generální ředitelství EMPL eh, a jeho činnost, lze akceptovat, že je zde celá řada politik, které je nutné e, implementovat, aby bylo dosaženo cílu e, do roku 2020. Je to oblast politiky, kde nejde jenom o technické záležitosti, ale kde jde zde především o to bojovat proti chudobě e, existují miliony lidí v Evropské unii, které Eh, trpí chudobou a je eh, nutné eh, zabránit tomu, aby do chudoby spadly další. Máme zde pět cílů generálního ředitelství, já je nebudu zmiňovat, před, předpokládám, že je všichni znají. V květnu 2015 komise vydala svoji zprávu týkající se odpovídající úrovně důchodů. To byla zpráva, kde předpokládám, že se shodneme. Eh, že eh, je to zpráva, která eh, poukazuje na to, že pokud člověk pracuje dlouhá léta, měl by potom být schopen žít ze svého důchodu. Dále důležitá, důležitý dokument je Annual Growth Survey. A tam se poukazuje na to, že hlavním cílem je Um, vzdělávání, tak aby uh, lidé mohli um, získat uh, pracovní místa. Rovněž se zde hovoří uh, o Evropském paktu pro mládež a další opatření pro, pro zaměstnanost mladých. Evropská komise schválila celou řadu programů které byly dále předány členským státům. Ty představují 86 miliard eur. Členské státy již mají odpovídající úřady, které budou spravovat tyto prostředky. A Nyní už existuje přístup eh, ke 500 milionům eur v rámci programu pro sociální obnovu. Evropský investiční fond eh, dá k dispozici odpovídající eh, prostředky. Je zde eh, také dostupný nový finanční nástroj, eh, záleží však na tom, jak tento nový finanční nástroj, nástroj bude eh, využívat, jak se bude využívat a jak budou prostředky vypláceny cílovým příjemcům. Generální ředitelství EMPL ovlivňuje také členské státy, pokud jde o evropský semestr. Já bych eh, chtěl poukázat eh, na usnesení z 28. dubna, pokud jde o absolutorium. Parlament eh, požaduje na komisi, aby ehm, ehm, generální ředitelství požádalo členské státy, aby odpovídajícím způsobem jednali, pokud jde o evropský semestr. Já doufám, že eh, na tento požadavek eh, parlamentu bude komise brát ohledy. Eh, doposud tomu tak nebylo. Pouze pět členských států mělo k dispozici odpovídající úřady v roce 2015 na realizaci projektů v rámci ESF. Sem spadá také Youth Employment Initiative, to je jenom jeden z příkladů. Byli jsme ujištěni, že to není problém, protože uh, úřady, které dříve zpravovaly um, prostředky z ESF, to budou dělat i v budoucnosti. Nicméně eh, Německo, Itálie, Španělsko stále ještě eh, nemají žádný odpovídající úřad. Jak na to bude komise reagovat, eh, to by mě zajímalo. A eh, dále generální ředitelství ve své zprávě také poukazuje na to, že například eh, Brémy od roku 2014 nevydávají žádné kontrolní zprávy. Jsou zde problémy, eh, pokud jde o certifikaci, pokud jde o audity. V Baskicku eh, rovněž existují problémy s audity, eh, ty zcela selhaly. Také v některých částech Francie existují velké problémy s audity a s kontrolou. V Itálii nefungují kontrolní systémy a ve Spojeném království správní úřady také neplní své úkoly, pokud jde o kontrolu. Jak komise chce řešit tuto situaci? V roce 2015 komise zavedla finanční koregu, korektury ve výši asi 530-60 milionů pro rok 2006 korektury představují až 2 miliardy, nebo do roku 2006. Um, ehm, a to je v podstatě eh, doba před mnoha a mnoha lety. Jak něco takového eh, chce komise řešit, nebo jak nám to vysvětlí? A komise často na eh, výtky reaguje pouze tím, že uvádí čísla, ale eh, nedělá konkrétní opatření. Eh, to je eh, nepřijatelné. Něco takového nevysvětluje, proč komise nedělá odpovídající kroky. Výbor KONT nemůže celou tuto věc řešit, ale e, například Šverín v Německu e, poukazuje na to, že existují výhrady, pokud jde o zjednodušené vykazování nákladů. E, existuje zde systémový problém, který souvisí také s chybovostí. Jak chce komise řešit tuto věc? Eh, je naprosto zásadní, aby eh, docházelo především při udělování eh, veřejných zakázek k řešení problému, aby věc byla transparentní, jak něco takového chce komise zajistit. Ve finančním období 2007 až 2013 komise neprovedla žádné finanční korektury, čisté finanční korektury. A já doufám, že to bude využito eh, pro období eh, od roku 2014 do roku 2020. Podle údajů komise eh, v odpovědi na otázku 15 celá, celá řada členských států, jedná se o 10 členských států, Ehm, tam dochází k nebezpečí, že prostředky ve výši 1,2 miliard eur eh, budou eh, muset být navráceni. Eh, bude komise tuto částku znovu reinvestovat, nebo co se s touto částkou stane? Dále některé otázky přeskočím, protože jak jsem slyšela v odpovědích komisařky, už zde zazněly. Komise odpověděla na otázku 43, proto pokud jde o fond týkající se globalizace, e, tam poukazuje na šest členských států. Těchto šest členských států byli všichni žadatelé a proč mm, došlo k úspěchu právě v Itálii při eh, zapojování nezaměstnaných. Dále, pokud jde o eh, iniciativu pro zaměstnanost mládeže, eh, v listopadu 2015 nebo do listopadu 2015 do tohoto programu byly, bylo zapojeno několik tisíc, asi 23 tisíc mladých, 18 22 členských států provedlo činnosti v rámci této iniciativy. Jedná se o některé větší členské státy. které zásadně využily tuto iniciativu a některé z nich už zahrnuli celou řadu mladých lidí do tohoto programu. Do roku 2015 pouze 5 eh, příjemců obdrželo platby. Eh, jaké závěry z toho vyvozuje komise? Eh, jaká je situace nyní na konci roku 2016? Je toto procento vyšší? Bylo již vyplaceno více prostředků, bylo více prostředků smluvně um, um, Eh, zavázáno. Eh, já myslím, že je skutečně překvapivé, že to číslo bylo tak eh, nízké, pokud je o vypracené prostředky. Takže to je v tuto chvíli všechno z mé strany. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Paní komisařko, dám vám slovo ještě jednou, protože si myslím, že jste padlo mnoho dotazů. Můžete prosím reagovat na dotazy pana zpravodaje? A pak ještě možná požádám paní Ivanovou, pokud bude chtít, může také zareagovat. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Takže první otázka, která zazněla. Aha. Takže já nejprve přečtu ty otázky, které jsem si eh, poznamenala, ale některé se spíše týkaly dotazu na účetní dvůr, takže já hledám ty otázky na mě. Takže za prvé otázky. That's... Otázky, které se týkaly chudoby. K tomu mohu říci, že už jsme o tom hovořili. Samozřejmě je obtížné vidět dopady nebo je změřit, eh, říci, kde, že, že okamžitě dochází k nějakému snížení nebo vymícení chudoby, ale můžeme říci, že existují určité ukazatele, které ukazují, jak se využívají fondy a podle těch ukazatelů také máme zprávy, takže nicméně je tedy Vypadá to slibně. Podle těch čísel z praxe, z terénu, vidíme, že chudoba se snižuje Eh, před pár lety to bylo na úrovni 25 a v tom období 9, 10, 11, 12 se to zvyšovalo, ale teď se to zase snižuje, takže se z toho radujme. Teď máme momentálně počet 119 eh, milionů osob. To je počet lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Víte, že to je tedy příjmová eh, chudoba, anebo také mm, jsou to lidé, kteří jsou ehm, výrazně materiálně deprivováni. Tam je to i na 12 na těch osob je tedy eh, trpí materiální deprivací. Samozřejmě ještě tam ten náš cíl není naplněn, protože máme cíle do roku 2020. Tam chceme snížit počet eh, chudých eh, alespoň o 5 milionů, takže doufáme, že půjdeme tím směrem, ale věříme, že ty naše politické koncepce pomáhají. A mm, nejlepším způsobem, jak eh, aby se lidé vymanili z chudoby, je navýšit jejich schopnosti, znalosti a eh, zlepšit jejich přístup na pracovní trh. Takže mnoho z těch projektů, které financuje ESF, ukazují eh, výsledky. Dáváme lidem lepší možnosti buď získat vzdělání, a nebo přímo se zapojit do pracovního trhu. Také samozřejmě pomáháme i lidem, kteří trpí materiální deprivací. A zde v období 2014 a 2015 jsme pomohli více než 22 milionům lidím a rozdali jsme asi 489 tun potravin, které se eh, vlastně vy, vynakládají v rámci toho fondu, který pomáhá nejchudším osobám v EU. Víte, že ten fond začal až v roce 2014 působit, takže zatím se to rozbíhá pomalu, ale vidíme, že už třeba v roce 2015 ta činnost byla dvojnásobná v porovnání s tím rokem 2014, takže vidíme, že i tento fond je čerpán stále více a více. Otázka na důchody. Samozřejmě, to je také velice důležitý prvek. Pokud se podíváme Eh, je to vlastně souvisí to i s chudobou, je tam mnoho lidí, kteří mají nízké důchody a jsou ohroženi chudobou. Eh, v našem semestrálním um, hodnocení jsme také kladli důraz právě na udržitelnost penzijních systémů, protože dochází k demografické eh, změně, to všichni víme. Lidé přicházejí na pracovní trh později a také v minulosti odcházeli do důchodu dříve, takže ta celkové to produktivní období života se zkrátilo a naopak se prodlužuje období, které lidé eh, tráví v důchodu, lidé také se dožívají vyššího věku, takže musíme řešit pro, eh, otázku udržitelnosti důchodových systémů. Členské státy učinily mnohé pro zlepšení těch systémů. Vidíme, že v členských státech probíhají reformy, mm, Teď je tedy projekt do roku 2050 by už neměly existovat žádné potíže s udržitelností důchodových systémů. Nicméně, už před pár minutami jsem také eh, říkala, že, každý, že vlastně ten, to semestrální hodnocení se stále více zaměřuje na sociální aspekty a my teď přeskouváváme také to, zda ty Eh, důchody jsou dostačující, je důležité, aby lidé si uchovali životní standard, který měli předtím, protože nestačí pouze říci, všichni přece pobíráte důchod, záleží také na tom, jaký, jak ten důchod je vysoký. Rovněž máme eh, v té roční analýze růstu speciální doporučení pro jednotlivé země, které se týkají i důchodů. Jsou zde stále více v rámci toho semestrálního hodnocení se klade důraz na sociální aspekty. Dále ten Evropský pakt eh, mládeže a ta, mm, to podpora mm, vzdělanosti, jaké jsou výsledky, to jste se ptali. Já jsem spokojená s těmito projekty. Mm, Někdo nám říká, ať už nenavrhujeme další eh, doporučení a další způsoby, spíše ať se držíme toho, co teď už máme, ať lidé eh, se to, to dokážou využít v praxi Eh, ta Evropská aliance je velice důležitá a i Evropský pakt eh, pro mladé je velice důležitý. Mm, podniky se teď navzájem motivují, aby v tom něco dělali, ehm, aby posílili ten svůj řetězec. Já teď neznám ta čísla úplně z hlavy, ale uh, už teď několik stovek míst se otevírá právě pro ty učně, jsou to ty vlastně učňovské systémy, ty duální systémy. No a pokud se podíváme na tu záruku pro mladé, tak to bylo 40 milionů eh, mladých lidí bylo zaregistrováno, 9 milionů z nich eh, dostalo nějakou nabídku, částečně nabídku práce, částečně nabídka dalšího vzdělávání nebo mm, nějakých eh, vzdělávacích systémů nebo stáží. A víme, že také poměrně velká část těchto lidí i po, těch šesti, i po, i po období šesti měsíců jsou stále v té pozici. Dále, fond, Evropský fond pro strategické investice, EFSI. Podívám se, jak to vypadá s čísly. Když to propojíme s investicí do lidského kapitálu a do sociálních věcí, tak můžeme říci, že investice z EFSI jsou možné a že opravdu mohou přinést velký rozdíl, mohou podpořit například sociální podniky, mm, je možné čerpat i z fondů EFSI, například pro různé záruky a jsou tam různá odvětví v sociální ekonomice, která mohou být způsobila pro čerpání prostředků z EFSI. EFSI je možné také použít pro sociální infrastrukturu, pro investice do lidského kapitálu a také i do výzkumu, vývoje. My to stále zdůrazňujeme, ale zatím to, eh, zatím se to příliš ještě neuplatňuje. Mm, někdy jsou to příliš malé projekty, které nejprve se musí vytvořit, musí vytvořit určité platformy, aby vůbec dosáhly na některé ty finanční nástroje. Naše odhady, které se týkají EFSI a z Evropského fondu, investičního plánu, jsou takové, že by to mohlo přinést 1,3 milionu nových pracovních míst. A po, podle Mezinárodní organizace práce by to dokonce mohlo být eh, to číslo 1,8 milionů nových pracovních míst. Takže mm, můžeme doufat, vidíme, že už tedy Eh, se, eh, že už to teď má pozitivní výsledky a uvidíme, až budeme mít ty konkrétní zprávy, jaký je ten konkrétní počet míst. Pak otázka na ty určené orgány. Ehm, byl to problémem, protože pokud eh, v období 2014-2020 chtěli programy začít nebo chtěli žádat o financování, muselo to být tak, že členské státy museli určit ty své orgány Eh, protože jinak nemohly členské státy žádat proplacení. Také docházelo tedy k tomu, že ty, eh, k tomu proplacení docházelo až pozdě, protože pokud členské státy neurčily ty orgány, nebo ještě eh, pokud nedošlo k tomu oznámení těch určených orgánů pro, pro programy, tak vlastně nemohly ty programy začít. Takže doufáme, že členské státy nyní budou rychle určovat příslušné orgány pro programy. V posledních měsících eh, jsme rovněž svědky toho, že dochází ke zlepšení. Máme seznam jednotlivých členských států, hmm, pokud máte zájem. Eh, v mnoha členských státech eh, členské státy určily 100% všech orgánů, ale v některých jiných členských státech je to číslo třeba 0, nebo 25 nebo 58 Celkově je to asi 64 to znamená, členské státy celkem určili a oznámili eh, zhruba 64 orgánů. Eh, my samozřejmě členské státy je pozbuzujeme, aby pokračovali, ale bohužel někdy tedy ještě musíme stále čekat. Tak, ptali jste se na to, proč členské státy se zdráhají více využívat systém zjednodušeného vykazování nákladů. V té první fázi to bylo takové nejisté, ne, byla tam dost nedostatek právní jistoty a členské státy chtěly vědět, že pokud budou e, používat tuto metodu, že tam nebudou z toho plynout pro ně žádná rizika. Můžeme říci, že eh, se díváme na ta skore, chtěli, chceme využít, chceme stimulovat členské státy k tomu, aby využívali SCO, protože víme, že pak ta chybovost je téměř nulová, takže zase členským státům zbyde více peněz na to, aby dosahovali konkrétních výsledků, než aby ty eh, peníze vynakládali třeba na různé kontroly nebo na ty, kteří schromažďují různé údaje a tak dále. Ehm, Jedním z takových nejlepších nástrojů, který jsme vytvořili pro povzbuzení metody SCO, jsou delegované akty, kde jsou různé vzorce pro SCO, které vlastně dávají členským státům tu jistotu, protože to, ty vzorce také schválil zákonodárce, to znamená záporodá, pardon, rozpočtové orgány, takže to dává členským státům více právní jistoty. A chceme, aby v budoucnu zde byla možnost využívání delegovaných aktů šířeji. Nyní je to tak, že členské státy musí žádat o to, pokud chtějí být eh, eh, zahrnuty do delegovaného aktu a pokud chtějí využívat tu metodu SCO, která je navrhována tím delegovaným aktem. A my chceme, aby v budoucnosti to bylo tak, že mm, v delegovaném aktu se mohl připravit nějaký vzorec a ten by vlastně potom byl k dispozici všem členským státům a nebylo by nutné, aby členský stát předem žádal o možnost používání tohoto vzorce a mus, že bychom tedy nemuseli ani měnit ten delegovaný akt a dalo by to větší právní jistotu všem členským státům. Také připravujeme eh, metodu zjednodušeného vykazování nákladů, která bude taková jaksi předpřipravená, členské státy budou moci rovnou tu metodu použít, nebudou muset sami na tom nějak pracovat. A je to tedy jedin, jeden z nástrojů, který podle našeho názoru bude motivovat členské státy, aby použili tuto metodu, protože bude atraktivní. Dále jste se ptali na program Arachne, naši takovou pavučinu, naši síť. Jak jste říkali, má zabraňovat podvodům a zneužívání, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ptali jste se, proč to není, proč některé členské státy nepřijali tento systém. Oni říkají, že to je z důvodu ochrany osobních údajů. Občas je to tak, že do našich pravidel, nebo že naše pravidla nejsou úplně tedy kamarádi s, těm, s tou ochranou osobních údajů. A pokud členský stát řekne, že se bojí o své osobní údaje, tak nemáme žádnou Eh, pravomoc. Mm, pokud vlastně ten náš systém zasahuje do jejich legislativy na ochranu osobních údajů, tak my nemůžeme s tím nic dělat. Finanční opravy na rok 2017 tam je riziko 1,2 miliardy eur prostředků, které budou vlastně, eh, kde, kde budou, mm, tam dojde k tomu decommitmentu, to znamená zrušení toho přiděleného prostředku. Je to škoda, protože ty prostředky vlastně se vrátí zpět do těch fondů do evropského rozpočtu a potom, pokud tam bude nějaký přebytek celkový, tak se ty peníze pak vrátí zpět do rozpočtu členských států. Mm, co se týče toho roku 2017, stále doufáme, že členské státy ještě předloží nějaké dokumenty, abychom některé ty opravy mohli zrušit, anebo abychom tedy nemuseli přistupovat až k tomu zrušení přidělených prostředků, ale k určitému k určité míře zrušení již přidělených prostředků, k tomu takzvanému dekomitmentu zřejmě dojde. Pak jste se také ptali, co komise činí, aby zabránila mm, podvodům v zadávání veřejných zakázek. Už v roce 2013 byl zveřejněn akční plán, který měl dále zlepšovat eh, dodržování pravidel na zadávání veřejných zakázek v členských státech také tam byla další preventivní opatření a také iniciativa na budování kapacit, protože víme, že velice často je důvodem nedostatek příslušných kapacit v členských státech, které by bděly nad dodržováním eh, pravidel eh, veřejných zakázek, takže jsme také zveřejnili nějaké pokyny. Také proběhla studie, která provádí inventuru těch hm, postupů a je tam seznam asi 50 takových dobrých Eh, osvědčených postupů a víte, že členské státy toto rády využívají, tyto osvědčené postupy. Také je tam nějaký pilotní projekt 17 opatření, která mají zlepšovat zadávání veřejných zakázek. Rovněž probíhá obecná výměna osvědčených postupů. A také existují dva pilotní projekty, které jsme připravili ve spolupráci s OECD. Speciální podpora existuje pro Bulharsko a Slovensko, které se týkají jejich akčního plánu na, e, o veřejných zakázkách. Navíc také dochází k různým konkrétním opatřením v legislativních rámcích pro fondy ESI na období 2014 2020. Máme zde takzvané ex ante condition, kondicionality e, neboli Eh, předběžné podmínky, které musí být splněny. Doufám, že jsem zodpověděla na všechny otázky pana zpravodaje. Děkuji. Máme poslední eh, dvě minuty, takže nejdříve dám eh, slovo paní Ivanově, a, a poté jedna minuta eh, zpravodaj. Takže paní Ivanová. Děkuji, paní předsedkyně. Chápu, že nemáme dost času. Já se pokusím být skutečně stručná, ale odpovědět na všechny otázky zpravodaje. První otázka se týkala chybovosti. A, v rozmezí 3 až 3,6 a to je podle hodnocení komise. Naše hodnocení na jiné eh, období je, že ze 43 eh, transakcí ESF eh, nemůžeme eh, udělat žádný závěr na celkovou chybovost v rámci ESF. Pouze můžeme říci, že přispěl ze 14 k celkové chybovosti, která je přes 5 takže eh, ta chybovost, kterou uváděla komise, je hodnocení komise. Dále eh, zazněla zde otázka týkající se hlavních zdrojů chyb. Pokud je o ESF, eh, jedná se především výklady, které není možné vykázat. Pokud jde o další chyby týkající se například neoprávněných příjemců. Takovéto chyby jsme nezjistili. E, další chyby se týkají především chybějící e, podporné dokumentace. jenom stručně k tomu, co řekl pan Pirinský ehm, v souvislosti s eh, finančními nástroji. Eh, já se domnívám, že tento týden, myslím, že ve čtvrtek budeme mít další příležitost o tom hovořit. Je to velice zásadní otázka pro nás. Eh, v poslední době jsme měli konference na vysoké úrovni k tomuto tématu, vypracovali jsme zprávu. Pan Pirinský zmínil problémy, jsou to problémy, na které poukazujeme i my v naší zprávě, takže možná teď ve čtvrtek budeme mít více času hovořit o této zásadní otázce. Děkuji, paní Ivanová. Pan Celer má minutu na reakci na závěr. Děkuji paní předsedkyně a velmi děkuji paní komisařce za její odpovědi a také paní Ivanové zejména za eh, účetní dvůr. Já bych měl jen ještě pár detailů, které bych rád eh, Potom eh, ještě, na, na něž bych rád měl ještě konkrétní odpověď. Jmenoval jsem několik zemí konkrétních, které uvedlo generální ředitelství, pokud jde o nedostatečné předávání kontrolních zpráv nebo chybovost v kontrolních zprávách. To bych rád ještě eh, se chtěl písemně potom zeptat a rád bych dostal na to odpovědi. A potom je zde ještě ta otázka týkající se iniciativy zaměstnanosti mladých a konkrétních čísel. Teď ke konci roku 2016, na konci roku 2015 28%, 28% bylo tedy zapojeno 20 dostalo smlouvu, ale pouze 5 skutečně bylo zapojeno do pracovního trhu, tak já doufám, že také v průběhu posledního roku a letošního roku, tedy konkrétně letošního roku probíhají určité konkrétní akce, které se a že to povede na k vyšší kvótě zapojení mladých do pracovního trhu, tak rád bych na to dostal také ještě konkrétní odpovědi. Jinak vám srdečně děkuji. Thank you very much, uh, Madam Commissioner. Eh, mnohokrát děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. Děkuji za veškeré vaše odpovědi. Eh, děkuji, že jste měla trpělivost a odpověděla na eh, všechny ty dlouhé otázky, které jsme měli. Děkuji také za veškeré písemné odpovědi. Děkujeme jak vám, tak vašemu týmu, protože veškeré odpovědi Písemné odpovědi nám velice pomáhají, takže dostanete ještě další písemné otázky od zpravodaje, možná stínových zpravodajů, takže děkujeme vám i paní Ivanové. a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, to je bod 5 našeho programu, který se týká částečné obměny členů účetního dvora. Máme zde estonského kandidáta, kterého tímto vítáme. Je to pan Juhan Parc máme zde úvodní eh, slovo asi na pět eh, minut ze strany kandidáta, potom budeme mít eh, čas na diskusi, na otázky. Naším zpravodajem je pan Stas. Tak prosím, pane Parci, máte slovo na úvod zhruba na pět minut. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jste dnes mohu být a požádat o vaši podporu k mému jmenování na člena účetního dvora. Byl jsem jmenován generálním auditorem v mé zemi v roce 1998. Byl jsem později premiérem, když Estonsko vstoupilo do Evropské unie 1. května 2004. Byl jsem také tajemníkem ve veřejné správě a byl jsem ministrem. 25 let jsem se snažil přetvářet eh, naši zemi eh, směrem k evropským hodnotám. Eh, bylo to velké privilegium moci být součástí tohoto historického procesu. Jmenování na člena účetního dvora je pro mě více než jenom změna v mé kariéře. V podstatě by zde došlo ke sloučení dvou cílů, které jsem během svého profesního života sledoval. Jedná se o zajištění dobrého fungování států, včetně veřejných financí, a dále přispět ke silnější Evropské unii. Unie je způsobem, jak nezávislé země musí spolupracovat, tedy na 20. století. Chci vás ujistit, že pokud budu potvrzen jako člen účetního dvora, i nadále budu sledovat tyto cíle a budu dodržovat své povinnosti. Jsem člověk, který tvrdě pracuje a jsem také Evropan. Toto jmenování vnímám také jako osobní příležitost, abych mohl nově přispět k evropskému procesu v kritické době. Přenáším estonský přístup, jak řešit různé výzvy. Mám zdravý lidský rozum, vysoké profesní eh, standardy a um, skromný přístup. Evropský parlament a Evropský účetní dvůr jsou silnými spole, eh, spojenci a partnery. V rámci našich odpovídajících mandátů a pravomocí čelíme společným výzvám a to znovu získat důvěru evropských občanů. Jako poslanec estonského parlamentu znám odpovědnost, kterou nesete vy jako přímo volení zástupci lidí. A jako auditor vím, jak důležité je řádné finanční řízení pro eh, fungování jakékoliv politické iniciativy. A také vím, jak důležitá je odpovědnost. Jak eh, dobře víte, dnes méně než polovina Evropanů eh, důvěřuje eh, Evropě nebo Evropské unii. A to je výzva, kterou eh, Evropský účetní dvůr ani Evropský parlament nemohou řešit sami. Každý musí sehrát svoji roli. Já jako auditor chci zajistit, um, aby evropské peníze byly řádně vydávány. To je předpoklad a pro veškeré iniciativy, kterými podporujeme evropské občany. Evropský účetní dvůr uh, čelí mnoha výzvám ve své práci existují požadavky na to, aby účetní dvůr měl větší vliv a byl více viditelný. Je třeba zajistit dodržování pravidel. Existují zde požadavky na užší spolupráci s členskými státy a tak dále. Ve svých odpovědích na vaše otázky eh, jsem ehm, hovořil o některých způsobech, jak řešit tyto výzvy. V neposlední řadě eh, si jsem vědom toho, eh, jaké požadavky jsou kladeny na člena účetního dvora. Mohu říci, že v tuto chvíli nemám žádný konflikt zájmu a nebudu mít žádný ani v budoucnosti, protože nebudu mít žádnou další aktivitu než jako člen účetního dvora. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se na 20 vaše otázky. Ano, mnohokrát děkujeme za tento stručný eh, přehled a první má slovo Badstas. Stas. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve mám radost, že zde máme možnost poznat tohoto prvního kandidáta, který se chce tedy stát členem Evropského účetního dvora. Již jsme se v minulosti měli příležitost setkat. Ostatně setkal jste se pravděpodobně s ostatními některými členy tohoto výboru. Ty diskuse byly velmi příjemné. My jakožto evropští poslanci, poslanci Evropského parlamentu, Mám, pravidelně narážíme na problémy s účetním dvorem, pokud jde o nerovnováhu mezi obsazením mužů a žen eh, vaše vláda se rozhodla jmenovat muže za kandidáta, ale měli bychom také brát v úvahu rovnoměrné zastoupení mezi muži a ženami. Samozřejmě vás nežádám, abyste změnil pohlaví, abyste mě špatně nepochopil, ale pouze bych chtěl zdůraznit tento nedostatek. A možná bych chtěl také vyslat určitý vzkaz členským státům, které by mě ještě budou jmenovat své členy, aby věděli, že leží parlamentu na srdci tato rovnováha mezi muži a ženami. Já bych se chtěl zmínit o několika záležitost. Za prvé je to vaše zkušenost profesionální, vaše bezúhonost a dále také celá řada dalších záležitostí, které se týkají nějakých dopisů, tam vlastně došlo k výměně určitých dopisů mezi parlamentem a opozicí a tak dále. Myslím si, že při takovém veřejném slyšení je lep- dobré být co nejtransparentnější a určitým způsobem předjímat. Myslím si, že máte otevřeného ducha, že jste otevřený mnoha otázkám, což je určitě efektivní strategie. Máte za sebou dlouhou kariéru politickou, byl jste ministr, byl jste premiérem vaší země a jedna z věcí, o které bych chtěl s vámi hovořit, je vaše odpověď na otázku číslo čtyři, která se vás týkala, jakožto když jste byl tedy eh, premiérem vaší země. Hovořilo se o tom, že, že parlament eh, vlastně, je to určitý podle estonského práva, každoročně Evropský, eh, po té, co si vyslechne stanovisko úřadu, tak tento postup v mnoha ohledech se liší od postupu udělování absolutoria, který se uplatňuje v Evropském parlamentu. Já bych se chtěl zeptat, zda eh, uplatníte určité pracovní metody podle estonského modelu, anebo zda se budete snažit přijmout evropštější model nebo evropštější metodu. Za druhé, v Estonsku tady se vracím k vaší odpovědi na jednu otázku. Vy jste říkal ve všech funkcích, které jsem zastával, eh, obhajujete vaši integritu, to si myslím, že je dobré, ale říkáte, Tři ve všech mých funkcích jsem prokazoval nulovou toleranci ke zneužívání finančních prostředků nebo administra- zneužívání administrativních nákladů. Vy říkáte, že prevence je základní, stejně tak jako efektivní kontrola. K tomu, to s tím samozřejmě mohu pouze souhlasit, ale měl bych dvě otázky, které se k tomu váží. Estonian Air, národní eh, státní, tedy letecká společnost, a to určitě víte, že komise se rozhodla, rozhodla vzhledem k této letecké společnosti, že pravděpodobně tam byly určité nezákonné postupy, zejména z, z pohledu nezákonných státních podpor. Domníváte se, že tedy tam došlo k určitým nezákonným státním podporám této společnosti? Myslíte si, že to tedy bylo zneužití veřejných prostředků? A potom bych si chtěl ověřit další věc. Estonian Air eh, v této chvíli pozastavilo své činnosti, ale e, založilo novou společnost s novým jménem a teď se jmenuje Aegean Airways. Takže jak jak je to, jaká je situace, co se týká veřejného mínění. Co můžete říct ohledně eh, tedy výboru pro rozpočtovou kontrolu, pokud jde o změnu názvu této letecké společnosti a co nám tedy k tomuto můžete říci k celé té záležitosti. A potom estonská firma EAS, pokud si dobře pamatuji, jde o společnost, která EES, která funguje pod záštitou Evropského ministerstva hospodářství a v určitém okamžiku tato společnost pravděpodobně dostala podporu od respektive kterou tedy poskytla estonskému prezidentovi v souvislosti se s veřejnými záležitostmi. Já bych chtěl znát vaše stanovisko v této věci, protože pravděpodobně jako když je někdo prezidentem republiky, nezávisle v kterém státě tedy, tak samozřejmě musí respektovat, dodržovat zákony, jako je jakýkoliv jiný občan státu. Takže bych rád znal vaše stanovisko a dostal určitá vysvětlení od vás, jak je tomu s touto záležitostí ona je tato záležitost tak jaksi zamlžována, je zde nedostatečná transparentnost. A jak byste to vyřešil v rámci vaší kandidatury do účetního dvora? Dal, další otázka tedy zde máme ze strany dalšího řečníka. A ono odpověď. thank you very much. Odpověď. Eh, děkuji za otázky, pane Stasi. Eh, děkuji za to, na co jste se zeptal, eh, rád na ty otázky odpovím. Eh, za prvé, pokud jde o tu eh, nerovnováhu mezi počtem mužů a žen v účetním dvoře, já s vámi souhlasím. Je pravda, že nemám v plánu změnit své pohlaví. Chtěl bych jenom poukázat na to, že když jsem byl premiérem, a jmenovali jsme v roce 2004 prvního člena eh, účetního dvora, dvora a poté jsem jako ministr eh, prodloužil mandát eh, členky účetního dvora. Byla to žena, kterou jsme jmenovali. A pokud jde o rovnováhu mezi muži a ženami uvnitř účetního dvora, je to pravda. A já si myslím, že by bylo dobré se na to podívat, proč i uvnitř účetního dvora pracuje méně žen než mužů ve srovnání i s jinými institucemi. Moje e, zkušenost je e, taková, že organizace, které mají lepší rovnováhu mezi muži a ženami, jsou mnohem stabilnější, efektivnější, lépe fungují. Takže já bych se na tuto otázku klidně e, hlouběji podívala. Dále, pokud jde o absolutorium. A postup absolutoria, udělování absolutoria, jaký je v EU, není v Estonsku. Tento postup, kdy parlament uděluje absolutorium, a pokud jde o uplatňování rozpočtu. V Estonsku je ten postup mnohem měkčí než v Evropě. Já si myslím, že by to v Estonsku mohlo být změněno, protože se domnívám, že ten systém, který funguje zde v Evropském parlamentu, je v některých aspektech velice dobrý. Pokud jste eh, premiérem nebo ministrem určité vlády, Samozřejmě představujete eh, výroční eh, zprávu, eh, představujete finanční a zprávu o finančním plnění a poté parlament schvaluje tuto zprávu a poté, co si vyslechne názor generálního auditora. To je ten systém v Estonsku. Je to jiný systém než tady. A pokud někdo chce samozřejmě eh, vyslovit důvěru nebo nedůvěru eh, ministra nebo premiér, vůči ministrovi nebo premiérovi, v parlamentu může tak učinit. A už k tomu v minulosti došlo. A parlament eh, v minulosti hlasoval o tom, zda mám důvěru či nikoli. Ale to jsou dvě různé otázky, absolutorium a důvěra. Pokud je o nulovou toleranci vůči korupci a zneužívání fondů, to je něco, za co jsem bojoval mnoho, mnoho let. S tím naprosto souhlasím a já si myslím, že to je velice důležitá hodnota. Je eh, důležité, aby byl transparentní, dobře fungující eh, veřejný sektor. To je naprosto zásadní pro jakoukoliv zemi. A když se rozhlídnete po světě, Země, které mají velké problémy, jsou země, které v minulosti měly, eh, byly netransparentní a kde bylo hodně korupce. A zdá se, že korupce je snad eh, fenomén, který nikdy nezmizí. Neustále existují snahy um, um, provádět korupci a také snahy ji předcházet. Uh, a dále k těm dalším otázkám. a Proběhly velké diskuse eh, v Estonsku i možná zde v Evropském parlamentu. Jedná se o eh, estonské aerolinky. Co udělala vláda v roce 2010 a 2011? Vláda tehdy rozhodla eh, poskytnout kapitál těmto aerolinkám na základě invest styčního systému eh, v rámci tržní ekonomiky. A bylo to na základě eh, podnikatelského plánu, který předložila společnost a ten eh, vytvořila tato společnost společně s konzultační společností, s respektovanou konzultační společností. A vláda tam fungovala jako soukromý investor. Podnikatelský plán byl ambiciozní, ale byl realistický. Nicméně Stalo se to, že plán a realita byly odlišné. Eh, tehdy společnost nebyla eh, schopna plně implementovat svůj podnikatelský plán a musela začít znovu. A společnost eh, požádala o restrukturalizaci v souladu s pokyny týkající se ehm, tohoto procesu a my jsme s tím začali v roce 2012. A ten proces eh, trval téměř tři roky. A já a moje koalice jsme odešli eh, z vlády asi v roce 2013 a vlastně konečné rozhodnutí komise padlo o rok a půl později. A komise shledala, že některá rozhodnutí naší vlády nebyla slučitelná s pravidly pro státní podporu. Já naprosto chápu argumenty komise. Ale pokud si eh, vyslechnete eh, argumenty vlády, eh, jsou jiné. A ty, ten rozdíl je možná možná vyplývá z toho, že je to jiné, když soudíte věc na začátku, než je provedená a na konci poté, co provedena je. A vláda která byla tehdy u moci, se rozhodla eh, ne mm, nesoudit se s komisí, pokud je o toto rozhodnutí, protože to nebylo eh, praktické. A vznikla nová společnost, která nyní funguje. Já mám svůj osobní názor, pokud jde o rozhodnutí komise. Eh, chápu, že zde jsou různé názory, ale já nejsem právní expert na to, abych řekl, který z postojů je správný nebo ten právně správný. Já si myslím, že eh, co je důležité, je uvědomit si, že když jsme rozhodovali v roce 2010 a 2011, podívali jsme se na eh, případy různých aerolinek v různých členských státech a naši experti Eh, tehdy řekli, že jsme se v podstatě zachovali podobně jako ostatní, eh, kteří rozhodovali o jiných eh, aerolinkách v Evropě. Já nesouhlasím s tím, že zde došlo k nějakému podvodu nebo ke snaze jít proti pravidlům, pokud jde o státní pomoc. Enterprise Estonia to je e, agentura, která je částečně odpovědná za inovace, podporu exportu, podporu cestovního ruchu a další věci v Estonsku. Tato agentura je rovněž certifikovaným orgánem, který má pravomoc implementovat evropské fondy, především fondy soudržnosti a e, sociální fond. Já osobně jsem nehrál žádnou úlohu v tom, co jste zmiňoval e, v souvislosti s naším prezidentem nebo bývalým prezidentem. Eh, nejsem v pozici, že bych eh, mohl nějak právně nebo morálně hodnotit eh, tuto věc. Především ne na tomto místě. Chtěl bych jenom znovu zdůraznit to, co jsem řekl také v souvislosti s estonským parlamentem. V estonském parlamentu proběhla slyšení k tomuto tématu. A situace je taková, že ministr nemá možnost zasahovat do jednotlivých rozhodnutí eh, tohoto orgánu. Tak funguje eh, politika v Estonsku. Agentura eh, využívající evropské fondy musí nést sama odpovědnost za jejich využívání. Děkuji. Byly zodpovězeny veškeré otázky. Ano, a další je kolega Zdechovský. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že mohu říci, že otázka, která se týká um, rovnovážného zastoupení mužů a žen, už byla vyřešena a že tedy eh, někdo eh, nebude na vás chtít, abyste změnili své pohlaví, ale myslím si, že je také dobré, že padla tato otázka. Eh, chtěl, děkuji vám za vaše otevřené názory. Já mám pár otázek. Chci říci, že vždycky naše slyšení jsou poměrně obtížná, nikomu nedáme nic zadarmo, ehm, protože stejně tak bude těžká práce i v Evropském účetním dvoru. Ehm, ptali jsme se na hlavní exekutivní pozice. Vy jste vlastně tam působil více než 10 let v těchto vysokých pozicích. Můžete nás přesvědčit, že po té zkušenosti se můžete stát opravdu nezávislým členem Evropského účetního dvora? To je první otázka. Druhá otázka. Podle vašeho názoru, jak by Evropský účetní dvůr měl dále rozvíjet svůj výkon, eh, své audity, své výkonnostní audity a své audity dodržování pravidel? Třetí otázka. Eh, máme zde v posledních letech eh, eh, snahu Evropské komise pro výkonnostním rozpočtování. Máme dávat větší důraz na výkon plnění rozpočtu. Podle vašeho názoru, co můžeme učinit lépe, aby ty naše rozpočty a jeho plnění bylo lépe zaměřeno na výkon? A co by ještě mohlo být lepšeno ve spolupráci mezi účetním dvorem a mezi eh, nejvyššími kontrolními orgány členských států, SAI? Jak by podle vašeho názoru mohla práce Evropského účetního dvora získat na viditelnosti a užitel, užitečnosti pro Evropskou unii? A pak ještě taková předposlední otázka, nebo poslední otázka, ale ne méně důležitá. Můžete jmenovat nějaké e, zprávy z poslední doby, které vydal Evropský účetní dvůr, které jste studoval a které podle vašeho názoru obsahovaly myšlenky, kterými byste se třeba chtěli řídit v těch budoucích aktivitách v Evropském účetním dvoře? Děkuji. Já bych eh, chtěla dát slovo ještě dalším kolegům, takže kolegyně Pitera. Rovněž chtěla pana povítat na posiedzeniu našeho. Děkuji, já bych také chtěla přivítat pana eh, kandidáta. Děkuji také za to, že jste velice podrobně odpovídal na ty první otázky. Já bych se chtěla ještě vrátit k začátku týkalo se to těch, eh, toho absolutoria. Tady jsme se vlastně na to, ta jste prošel absolutoriem eh, v těch vašich minulých eh, funkcích. Říkal jste tam, že vlastně že ve vaší zemi nemáte takový úplně stejný postup, že vlastně parlament pouze jaksi potvrdí tu činnost. chci se zeptat, zda třeba došlo někdy k tomu, že bylo zamítnuto, že byly ty výsledky zamítnuty nějakým kontrolním orgánem. Děkuji kolegyně Ajala Sender. Děkuji paní předsedkyně. Já také samozřejmě zde vítám kandid- v našem výboru kandidáta a chtěl bych k těm velmi zajímavým otázkám, které položili mé, mý kolegové, ještě doplnit následující otázky týkající se také rovnováhy nebo parity mezi muži a ženami. Tak Estonsko nám umožnilo snížit tuto nerovnováhu. A já jsem té době navrhla, aby nám a vlastně jednotlivé země poslali vždy dva kandidáty, muže a ženu, tak, abychom tedy měli možnou volbu, abychom si mohli vybrat z těchto dvou kandidátů. A abychom tedy vlastně měli nejméně jednu ženu navrženou tedy na každé místo. Ráda bych tedy věděla, proč vaše vláda estonská vláda po změně koalice, po změnách, které nastaly, po různých těch hm, otázkách, které zde vyvstaly, pokud jde o složení vlády, jak tedy eh, vlastně se došlo k tomu, že jste byl navržen vy jakožto kandidát za Estonsko do no, Evropského účetního dvora, protože je vlastně celá řada možných kandidátů. Máme lidé z univerzitního prostředí, máme odborníky v oblasti auditu například, máme experty v různých oblastech. Vy máte za sebou dlouhou profesní kariéru jakožto politika. A také jste pracoval tedy v oblasti auditu, ale jak tedy se díváte nyní na Evropský účetní dvůr? A jak a potom vy jste tedy také byl v čele privatizační agentury. To tedy byla. Omlouvá se řečnice a Eh, žádá kolegyni, aby do telefonu hovořila tišeji. Jednalo se zde o privatizaci přechodu tedy od sovětského systému na, na přípravu, tedy na vstup do Evropské, nebo v rámci přípravy na vstup do Evropské unie. Uh, bylo tam tedy 25 různých podniků eh, v oblasti energetiky, železniční společnost, hovořil jste o letecké společnosti například. A tedy všechny tyto zkušenosti vás tedy od jednoho dne tedy dovedly k tomu, že jste se ocitl v určitém střetu zájmu. Eh, privatizační agentura, to je prostě vždy určitá velice delikátní, velice choulostivá záležitost přechodu mezi veřejnou a soukromou sférou. Takže já bych se chtěla zeptat, zda jste narazil na určité problémy střetu zájmů v této vaší funkci nebo v té vaší kariéře. Také jste byl členem politické strany. Dnes jste tedy členem strany, která jejíž překlad, který zde máme, tedy je Republikánská strana pro Evropu. Byl jste pravděpodobně jedním ze zakladatelů této strany a určitě tedy udržujete e, vztahy s touto stranou. Takže když byste tedy měl vlastně být zcela nezávislý, tak jaké vztahy budete nadále udržovat? Děkuji. Uh, Děkuji za slovo. Pane Parce, buďte vítána, děkuji za to, že jste se představili. Abych také měla pár dodatečných otázek. Zaprvé něco už eh, vlastně zmínili kolegové. Máte opravdu velice dobré zkušenosti. Účastnil se, z transformace estonské ekonomiky, působil jste v privatizační agentuře. Já sama také eh, pocházím z východoevropské země. evropské země. Takže chci se vás zeptat, když se tak ohlížíte na tuto zkušenost, eh, je tam nějaké rozhodnutí, které byste změnil z té minulosti a pokud ano, tak jaké a proč? Má druhá otázka se týká také toho přechodového období. Opravdu na mě učinil dojem mnoho, ten velký počet různých energetických projektů Estonska, různých investic. Chci se vás zeptat na to, zda tedy po, po, mm, se domníváte, že ty projekty byly, eh, byly dobré, že to, to byla dobrá rozhodnutí a také zda tam došlo vždycky k due diligence předtím, než došlo k převzetí podniku, protože to je vždycky velice citlivé během eh, těch fází transformujících se ekonomik. Třetí otázka je velice konkrétní, ale nebojte, ta čtvrtá bude taková, taková filozofičtější. Tak já samozřejmě nemohu vynechat eh, některé zvěsti, které jsem zaslechla v, v, eh, v médiích Estonska, je tam ten program EIS a pak také otázka soukromého financování pana Tomase Enrico Filnese, bývalého estonského prezidenta. Chci se zeptat, jaký na to máte názor, nebo jaký jste v tom měl pozici, protože podle mého názoru to není úplně jasné, jakou jste v tom vlastně zastával pozici, nakolik jste věděl o těch případech, o těch kauzách a zda ty kauzy eh, nějak řeší příslušné orgány, zda mm, se to nějak vyvíjí. No a má poslední otázka je taková filozofická. Je to otázka, kterou vždy klademe každému kandidátu na eh, pozici člena Evropského účetního dvora. Kdo by podle vás byl dobrým členem? Eh, profesionál s dobrými zkušenostmi v příslušných odvětvích, účetnictví, financování a tak dále, anebo raději byste tam viděl eh, člověka, který má politické zkušenosti, který má velké zkušenosti z politického života? Děkuji. A poslední je kolega Taran, který je na seznamu řečníku. I'm the only one. Děkuji. Já jsem jediný, který zná pana Parce dlouho, my se známe už asi 30 let a e, neznáme se pouze v dobrém, ale vlastně známe se i mm, ohledně určitých problémů. Takže já se chci zeptat, na investice do Estonian eh, Energy, což byla monopolní organizace. Myslím si, že také k tomu personálu té, eh, té eh, firmy, že, že tedy to chování k ním nebylo příliš dobré, nakonec to vlastně skončilo bankrotem. Já chci říci, že vaše kandidatura je vlastně jakýmsi výstupem vaší um, vaší profesní dráhy, že jste působil v kontrolních orgánech, ale také je tam, jsou tam určité politické mm, machinace nebo manipulace v estonské politice. Um, chci se zeptat, jaký vy na to máte názor? Zda se domníváte, že účetní dvůr by měl být složen z 28 bývalých politiků členských států, nebo zda by nebylo lepší, jak už vlastně říkala i kolegyně Ayla Sanders, ta by nebylo lepší, aby to byli čistě odborníci na kontrolní činnost. Myslíte si, že eh, vlastně těch, navíc těch 20, z těch 28 členů, pět je jmenováno do toho kabinetu účetního odbora. A čistý Eh, příjem eh, eh, těch pracovníků je asi 20 tisíc měsíčně. Myslíte si, že to je adekvátní? Protože třeba v Estonsku je ten průměrný plat kontrolního pracovníka asi 1100 eur. Tak mě zajímá, zda třeba byste měl dostatek odvahy k tomu, abyste navrhovala změny v těchto věcech. A budete se Budete se řídit etikou eh, odpovědnosti, anebo si chcete pouze dále vlastně stoupat na tom svém žebříčku vaší osobní kariéry? Takže já jsem samozřejmě napjatá, co nám k tomu kandidát řekne. Mrzí mě to, pane Párste, ale vy už jste se tady s některými v tomto sále setkal, už jste o některých věcech hovořil, ale prosím, teď máte slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Mám tady na seznamu 18 eh, otázek, takže kolik mám času je zodpovědět. Eh, mně se skutečně líbila tato diskuze, já jsem vděčný za všechny ty otázky. Eh, pokusím se jít po pořadě, ale pokud bych něco přeskočil, prosím vás, přihlašte se, upozorněte mě, můžeme se k tomu vrátit. Začnu těmi otázkami zde od kolegy. Za prvé, pokud jde o nezávislost, a zaznělo zde to, zda by eh, členem Evropského účetního dvora měli být auditoři nebo špatní bývalí politici. Eh, abych byl upřímný, já jsem obojí. V roce 1998 jsme zahájili velice závažnou reformu uvnitř Evropského kontrolního, uvnitř Estonského kontrolního úřadu. Já, jakožto generální auditor, a jsem organizoval skutečně intenzivní Um, školení uvnitř uh, kontrolního úřadu, tak abychom uh, všichni se naučili aplikovat evropské standardy kontrolních uh, postupů, abychom změnili myšlení, abychom se naučili, co je audit výkonnosti, abychom věděli, co znamená efektivita, účinnost. A představte si v Estonsku tam je v podstatě eh, malý úřad. A tam máme asi, na kontrolním úřadě tam bylo asi 100 lidí. Já jsem nebyl žádný velký ředitel. Já jsem, eh, který sedí někde v nejvyšším patře, já jsem byl eh, skutečně člověk, který se všeho toho školení účastnil osobně. Mně se ta školení velice líbila. se jsme spolupracovali s eh, těmi nejlepšími školiteli v oblasti auditu. Spolupracovali jsme se švédským kontrolním úřadem v rámci SIGMY. Snažili jsme se pochopit, co audity znamenají. A mně se také líbilo e, účastnit se skutečných auditů nejrůznějšího typu. A soustředili jsme se na rizikovou analýzu auditu. A někdy jsme se účastnili výjezdu na konkrétní místa. Já myslím, že skutečně nemám nějakou teoretickou eh, znalost pouze. Já myslím, že pokud opráším veškeré své znalosti, jsem skutečně připraven odpovídajícím způsobem eh, převzít eh, svoji roli jako manažer a jako politik. Ano, mám eh, také politickou zkušenost. Byl jsem ministrem, byl jsem premiérem a vím, že je nutné eh, dělat správná manažerská rozhodnutí. Pokud je o nezávislost, eh, ta otázka zde zazněla, ehm, že jsem byl členem privatizační agentury a, ehm, a že jsem a, ehm, byl ve správních eh, radách bývalých státních podniků. Ano, je to pravda. Pokud se podíváte na moji kariéru, v podstatě celých 25 eh, let jsem sledoval eh, ty stejné zájmy, a to především veřejné zájmy. Zájem veřejnosti pro mě byl vždy na prvním místě a tak já zde nevidím skutečně žádný konflikt zájmu. Zazněla zde otázka týkající se mých skutečností. Samozřejmě, neexistují žádné perfektní předpoklady. Já si myslím, že jak auditor, tak ten auditovaný musí pochopit, že je lepší mít nějaká rozhodnutí než žádná rozhodnutí. Je dobré naučit se, poučit se z věcí, které třeba dobře nefungují a snažit se je v budoucnosti zlepšit, spíš než nedělat nic. A chápu, že kritikové mají pravdu, že je potřeba věci zlepšovat, ale já myslím, že je naprosto zásadní podívat se vždy na věc obou stran, jak ze z pohledu auditora, tak auditovaného. Zazněla zde otázka týkající se toho, jakým způsobem eh, by Evropský účetní dvůr měl eh, provádět eh, audity výkonnosti, audity dodržování pravidel a, a také takzvaný budget for results, rozpočet pro výsledky. Myslím si, že při veškerých těchto auditech je naprosto zásadní dodržovat kvalitu. Audity musí být prováděny podle odpovídajících standardů. To je první věc. Další věc eh, je strategická. Když se podívám na současnou praxi, pokud je o finanční audit a audit eh, dodržování pravidel, vím, že současná metodologie používaná EUD je v podstatě jedinečná, pokud se podíváme na to, jak to funguje ve světě i v členských státech. Strategie, kterou jste zmínili i vy, ve svém usnesení z roku 2014, tam jste poukazovali na budoucí eh, roli Evropského účastního dvora a poukazovali jste na to, že Evropský účetní dvůr by měl mít jakýsi model auditu ve tvaru pyramidy. Ale eh, k něčemu takovému se nemůžeme dopracovat ze dne na den. Evropský účetní dvůr je eh, v podstatě nejvyšší externí auditor eh, z pohledu Evropské unie. A Evropský účetní dvůr musí spolupracovat s dalšími a auditory stejně tak jako s auditovanými a hlavním tím auditovaným eh, subjektem je komise. Komise má na starost celou řadu eh, procesů a Evropský účetní dvůr může přispět ke zvýšení efektivity. a mimo jiné prostřednictvím také auditů výkonnosti. A myslím si, že když se podíváme eh, na eh, nový přístup budget eh, by result, rozpočet z hlediska výsledků, to je něco, co může výrazně zvýšit efektivitu a také kvalitu auditu. Já si myslím, že je zásadní, aby audity byly prováděny u věcí, které jsou zásadní, abychom se soustředili na skutečně politicky důležitá, citlivá témata, která jsou dobře načasována. Bychom se podívali na propojení vstupy a výstupy, kterých je dosaženo. Pokud hovoříme o řízení a výkonnosti nebo řízení rozpočtu z hlediska výsledků, je to něco, co by mělo být politicky prosazováno. To je naprosto zásadní východisko pro to, abychom měli správné výsledky a také později správné audity výkonnosti. Yes, I, I'm trying to look now. Uh, there was a question very important about uh, political. Zazněla zde důležitá otázka týkající se uh, politické strany. Ano, jsem členem politické strany, jsem členem představenstva politické strany. Samozřejmě pokud se stanu členem EUD, vzdám se veškerých svých funkcí e, v této politické straně. To je ehm, naprosto zásadní. Jak jsem řekl v úvodu, nezávislost je jádrem eh, celé instituce EUD. A to znamená, že se musíme eh, vyhnout jakémukoliv konfliktu zájmu a jakýmkoliv instrukcím od vlád nebo eh, dalších orgánů. A já mohu, mohu potvrdit, že se skutečně podle toho bez pochyby hodlám chovat. Dále jste zazněla otázka týkající se našeho bývalého prezidenta. Já mám osobní názor. Ale zde bych vás chtěl jenom informovat o skutečnostech. A v roce 2006, když prezident ještě nebyl zvolen, byl členem Evropského parlamentu. rozhodl se eh, vytvo- eh, založit turistický nebo turistické centrum na venkově. Přihlásil svůj projekt a v roce 2006 eh, nezávislá agentura implementující evropské fondy se rozhodla mu přidělit prostředky na jeho projekt. Já vím od auditorů, že eh, toto rozhodnutí bylo zcela legální. Později, o půl roku později přesně, byl eh, prezident zvolen, stal se prezidentem. Poté provedl tuto investici na svoji, na svoji farmě Nicméně orgány činné v trestním řízení poukazovaly na to, že tato farma nemůže nadále fungovat. Agentura, která byla odpovědná za využívání fondu, odložila implementaci tohoto rozhodnutí. V roce 2012 to bylo opět odloženo protože prezident byl znovu zvolen. Nyní, když skončilo funkční období prezidenta, bylo to před několika měsíci, agentura nebo promiňte, prezident řekl, že už nemá v plánu naplnit svůj původní eh, podnikatelský plán, pokud jde o turistickou farmu a agentura rozhodla, že chce zpět 10 eh, z alokovaných peněz. A veškerá veřejná kritika, se kterou eh, souhlasím, se týká těchto 10 Estonsko nyní musí rozhodnout, co se stane dále. Bude to 10 nebo více? Nicméně toto je věc, kterou musí vyřešit právníci a instituce. Musíme ale eh, dělat rozhodnutí, musí se ale dělat rozhodnutí tohoto typu nezávisle, bez jakékoliv politické interference. Eh, dále zde byla otázka týkající se investic v oblasti energetiky a dalších investic v Estonsku. Já bych chtěl jasně říci, pokud jde o tyto investice, že veškeré tyto investice podporují energetickou politiku Estonska a zajištění energetické bezpečnosti a bezpečnosti dodávek v Estonsku. Velké investice v oblasti energetiky už probíhají 40 let. není možné, aby eh, tedy se přímo hodnotila nějaká návratnost těchto investic. A rozhodnutí o těchto investicích eh, nejsou politická. A není pravda, že politici sami rozhodují o těchto investicích. Není možné říci, že eh, toto rozhodnutí o investicích udělal ten nebo ten ministr či premiér. Co se stalo? Když se hovořilo o těchto investicích, společnost požádala vládu, aby jí vláda poskytla podporu, pokud jde o kvóty skleníkových plynů. Vláda shledala, že tento, tato investice je pro Estonsko nutná, že by výrazně zlepšila ekologické standardy a také, že dlouhodobá energetická strategie takovéto investice stanovuje. A tak tyto investice byly zahájeny a to ve spolupráci s Evropskou eh, komisí. Takže tolik eh, k těmto investicím do energetiky. Možná zacházím do příliš velkých detailů, ale myslím, že jsou zde určitá specifika týkající se Estonska a to je břidlicový plyn. Eh, zásadní je, eh, jaký, jaká je energetická vyhlídka na dalších 20 až 30 let. Když já jsem byl ve vládě, eh, bylo nám jasné, že musíme eh, podporovat ropné břidlice a že musíme spolupracovat s dalšími mezinárodními partnery, že potřebujeme obrovské investice a že tak musíme hledat partnery na celém světě. A tak existují mezinárodní projekty, eh, které někteří kritizují, pan Tarant eh, to, myslím, zmiňoval. Nicméně musíme to vnímat v širším kontextu. Můj čas je omezen, nevím, jestli zde byla ještě některá specifická otázka, eh, na kterou jsem neodpověděl. Eh, klidně to udělám, ale ještě jenom jedna věc. Zazněla zde otázka na to, jakou zprávu EUD jsem četl a jaká se mi líbila. Mohu říci, že za poslední měsíc jsem přečetla asi 40 nebo 50 zpráv EUD. A mezi nimi byla celá řada velice dobrých a zajímavých zpráv. Některé možná tak dobré nebyly. Já nechci vyzdvihovat e, to nebo ono téma, ale investovala jsem skutečně hodně času do toho, abych e, zjistil, co se dělá v EUD a co se dělá tady. Takže my děkujeme vám za vaše odpovědi. Opravdu ty zvláštní zprávy, některé byly dobré, některé byly méně dobré. Takže nyní já jsem si vždycky myslela, že německá politika je komplikovaná, ale když jsem vás teď tak poslouchala, tak vidím, že v Estonsku je to také komplikované, ten politický život, takže mě to trošičku uklidnilo, abych tak řekla vždycky je, ono je obtížné chápat tady ty vnitropolitické záležitosti a diskuse, vždy je to poměrně složitý eh, případ. Já bych vás, se vás chtěla zeptat všech kolegů, zda máte hlasovací karty, nemá někdo eh, svou hlasovací kartu u sebe, pokud ne, tak si prosím nějak obstarejte nebo požádejte nějak asistenty nebo někoho, aby vám obstarali vaše hlasovací karty, protože budeme hlasovat. Chce zpravodaj na závěr ještě si vzít slovo Barte? Ne, nechce. Chtějí zástupci frakcí se krátce poradit, udělat si krátkou přestávku na poradu. Takže jedna minuta stačí, takže minutová přestávka, aby se za... Ale minuta je prosím 60 sekund, takže dodržujte to. Thank you. Zaruj, máte tedy slovo, prosím. Unfassbar. Ich hätte Zeit und dann nur sowas. Hm? 15 no, minutes, no, 5 minutes, ich wollte Ja. Monsieur Lazaro, I would like the floor to present a special report. Hmm. Poprosím pana uh, Lazaru, aby eh, nás informoval o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora. Pane Lazaru, máte slovo. We are under extreme time pressure. Opravdu dnes jsme pod velkým tlakem, jsme ve velké časové tísni, máme ještě dva body, takže dávám slovo ehm, členu Evropského účetního dvora, kterým je pan Lazaros Lazaru. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Děkuji zpravodaji, kterým je pan Andrej Novakov. Děkuji za spolupráci na této zprávě. Rád bych použil jednu metaforu. Zpráva a řízení v Evropské komisi je jako auto, které bylo vyrobené v roce 2000. Prošlo určitým vytuněním. Stále ještě to auto funguje dobře, dostane vás z bodu A do bodu B, ale chybí mu prvky, jaká mají moderní vozidla, moderní automobily. Takže naše první doporučení. Komise by měla se sama řídit tím, co eh, doporučuje veřejnosti. Já to později ještě vysvětlím. Druhé doporučení je důležité, aby komise odstranila nedostatky, které byly identifikovány, aby komise stále držela krok s vývojem. Pan zpravodaj Novakov také do svého návrhu zprávy začlenil tyto akce, které by měla komise učinit. Ehm, každý rok je zde speciální zpráva o zprávě řízení v Evropské komisi. Evropská komise má také odpovědnost za plnění evropského rozpočtu. Já jsem rád, že Evropská komise vysvětlila některé věci, zejména ehm, v souvislosti s odstavcem 21 na straně 61. Budu citovat. Komise se domnívá, že je to tedy všechno v, ehm, v souladu s výkonem svých jejich útvarů. Komise eh, vychází z velké míry z osvědčených postupů. Je to tedy vlastně všechno ale z roku 2000 a právě i ty osvědčené postupy se od té doby vyvinuly. Chceme, aby komise zjistila, zda její používané postupy jsou v souladu s těmi nejnovějšími osvědčenými postupy. My jsme totiž zjistili, že tam existují určité nedostatky, určité lakuny, které je ale možné odstranit tím, že komise přijme naše doporučení. Rovněž bych chtěla připomenout, že komise do velké míry naše doporučení přijala. Děkuji. Děkuji, je to velice důležitá zpráva protože otázka celkové struktury a povinnost kaznictví jsou tam obsaženy různé části. Spravodajem je pan Andrej Novakov, takže tím tomu hned dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I have to say... Děkuji, já musím říci, že výbor kont je jedním z míst, kde se uplatňuje nulová tolerance a neuplatňuje se tam žádná politická korektnost mám, takže proto se domnívám, že mohu říci přesně to, co si myslím, když chci hovořit o transparentnosti vynakládání veřejných prostředků. Neříkám to pouze kvůli tomu, že jste pan Lasaru. Já chci říci, že už jsem četl mnoho zpráv EK, ale tato je jedna z takových nejzajímavějších, podle mého názoru protože, jak řekla paní předsedkyně před chvílí, existuje mnoho zajímavých zpráv EKA a pak jsou některé, které jsou méně zajímavé. A já si myslím, že tato zpráva patří do té skupiny těch zajímavějších zpráv Evropského účetního dvora. Opravdu mě to velice motivovalo, takže já jsem se podrobně věnoval tomu, jak vypadalo to poslední, ten poslední ty poslední roky nebo jednotlivé roky eh, komise, až vlastně jsem to zkoumal až zpětně do roku 1999. Je důležité, aby Evropská já to tedy teď přečtu, abych to jaksi efektivně schrnul, takže přečtu vám všechny poznámky, které jsem eh, si učinil během toho průzkumu, kdy jsem zkoumal, jak, to, jak se to vyvíjelo. Takže v roce 1999 došlo ke krizi a hovořilo se o tom, zda tam má dojít eh, k reformám. Tehdy to byl, ehm, tam byl komisař Naukino, který patřil pod komisi pana Prody, pr, um, ehm, Prodyho. Nicméně komise, vlastně, pardon, komise tedy do dnešního dne eh, vychází z těchto reform a je ovlivněna těmi reformami. Když vezmeme v úvahu tuto historii, ehm, všich, myslím si, že jsme se všichni učili, eh, měli jsme hodiny dějepisů ve školách a víme, že je dobré se z historie poučit a měli bychom se poučit i z té historie, která tedy byla v roce 1999. Komise tehdy vydala bílou knihu Týkalo se to kontrol a auditů, zkoumalo se, zda jsou v souladu s osvědčenými postupy. A dnes se tedy ptáme, zda stále odpovídají ty postupy těm nejlepším postupům. Zjistil jsem, že tam jsou určité nedostatky, které se týkají odpovědnosti jednotlivých komisařů i jednotlivých generálních ředitelů. Také se tam zkoumala chybovost, externí audity a tak dále a tak dále. Podle mého názoru ta zjištění a doporučení, které učinil Evropský účetní dvůr a pan Lazarov, by měl náš výbor podpořit do velké míry. Například Evropský účetní dvůr upozorňuje na to, že i ty osvědčené postupy se stále vyvíjejí. Myslím si, že komise určitě nebude proti tomu, že je třeba také aktualizovat i ty osvědčené postupy, které používá. Také je tam důležitá větší nezávislost mm, pro vnitřní audity a je také důležité, aby tam byla posíleny pravomoci i lidí, mm, kteří jsou z vnějšku. Pak jsou tam ty interní eh, auditní útvary, ty eh, se nevěnují eh, úkolům mimo Evropskou komisi, spíše se věnují ověřování ex post jednotl- výdajů jednotlivých generálních ředitelství. Bohužel tedy eh, ve sdíleném řízení existuje mnoho problémů, to tedy sdílené řízení mezi komisí a členskými státy. My tedy souhlasíme s doporučeními Evropských, Evropského účetního dvora. Samozřejmě ta interní auditní útvar je nezávislý a uvidíme, zda vezme v úvahu naše doporučení. Co se týče té syntézní zprávy, a informacích o chybovosti, eh, které se týkaly roku 2013, tak naše paní předsedkyně Gresle tehdy něco řekla, což budu citovat. Aby se, je důležité vyjasňovat eh, navýšenou chybovost a vydávat zprávy, které povedou k, dobrému, k dobré možnosti prohlášení o věrohodnosti které budou také vycházet z výročních zpráv o činnosti. Takže uvidíme v blízké budoucnosti, jak to bude, zda se, to bude, zda se tím budou řídit. Také se tam hovořilo o tom, že tam má být vlastně větší mm, nutnost toho, aby ty subjekty vzaly ty programy za své, ať už se to tedy týká vnitřních, eh, vnitř, národních eh, členských států anebo příslušných orgánů. Evropský účetní dvor učinil mnoho dobrých doporučení. Myslím si, že bychom neměli navyšovat další byrokracii a přidávat ještě další vrstvy byrokracie. Ten model, kterým se říší tyto orgány, by měl být transparentní, zodpovědný a také efektivní a účinný. Zpráva na nejvyšší úrovni se musí také přizpůsobovat eh, měnícímu se světu, novým změnám a musí také reagovat na změny nebo problémy. Ještě bych chtěla říci, že v budoucnu bych rád, aby EKA připravila speciální zvláštní zprávu nebo zprávy, které budou mít větší dopad. Hmm, možná bychom také mohli hovořit o tom, kolik těch doporučení komise vzala v úvahu ale já myslím, že bychom měli zajít dokonce ještě dál, ještě o úroveň výš. A měli bychom tyto zvláštní zprávy ještě nějakým způsobem dále využít, aby to, aby to poslední slovo, kdy se o nich hovoří, nebylo zde v našem výboru. Aby tam vlastně z té zprávy ještě vzešel další tlak na to, aby doporučení Evropského účetního dvora se opravdu eh, zavedla do praxe v tom reálném světě. Děkuji. Ano, děkuji. Takže jakožto poslankyně jsem tedy se zabývala těmito zprávami. Myslím, že jsou tam některé důležité body, například doporučení určená Eh, interním auditor, auditním orgánům, které by se měly zohlednit. To je určitě důležitý bod a doufáme, že ta že ta zpráva bude také zohledněna a výsledky tady tohoto prověření potom budou také dále využívány. Myslím si, že my je to komise jakožto nadnárodní eh, instituce. Tady tento charakter je určitě velice eh, důležitý. Také zde se stanovují důležité strategie a musíme se podívat, jak budou, jak by měly být prosazovány. To je důležitý bod. Myslím si, že tato zvláštní zprávu, budeme o ní diskutovat nejen zítra, ale potom také při slyšení s novým komisařem pro rozpoč, rozpočet, potom v rámci absolutoria, také určitě ještě jednou budeme se muset tímto tématem zabývat. Chtěla bych dát slovo nyní komisi za EAS. E, e, je zde zastupující ředitel Mason a Pascal Leardini. Takže kdo chce začít, prosím. Thank you, Madam Chair. And... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji pane Lazaru za vaše slova, děkuji také a pane zpravodaji za vynikající pracovní dokument. Jak zpravodaj eh, správně poukázal, nová úprava řízení v komisi eh, z roku 2000 Mm, řeší některé eh, nedostatky podle zprávy Weizmann. A do značné míry eh, se to během času ehm, osvědčilo. Mm, dohled je lepší, a Junkrova komise je transparentnější než komise předtím. Nicméně eh, není možnost eh, sedět se založenýma eh, rukama. Je třeba udržet vysoké standardy odpovědnosti a správného řízení. A proto jsme vděční za to, že můžeme spolupracovat s účetním dvorem a učinit odpovídající kroky. Zajímavý eh, závěr vyplývající z tohoto auditu je, že eh, neodhalil eh, žádné konkrétní chyby v našem řízení ani eh, žádná porušení právního rámce. Ale spíše se zde poukazuje na možná zlepšení modelu řízení, eh, který je upraven na míru komisy. Komise přebírá veškerou odpovědnost a každodenní práci zaměstnanců a také ehm, odpovídá a zároveň je zde odpovědnost Evropského parlamentu. A samozřejmě eh, model může být dále zlepšován a my jsme přijali sedm eh, z, z devíti doporučení zprávy. Sedm jsme jich eh, přijali plně a devět částečně. Je to kvůli časovým možnostem Komise je například se zavazuje v nadcházejících měsících aktualizovat své standardy. Dnes ráno Komise zahájila vnitřní konzultační proces a pokud jde o nové kontrolní standardy. Druhý závazek, který jsme učinili, je zveřejnit dokument o řízení, a který poukazuje na způsob řízení uvnitř komise a který bude zveřejněn na internetu. A v dalších oblastech se domníváme, že struktura řízení uvnitř komise je vhodná ve srovnání s jinými možnostmi. Například ZD funguje um, řetězec um, kontroly a zároveň ZD existuje řádné rozdělení pravomocí mezi generální ředitele. Finanční nařízení jasně stanovuje jejich úkoly a odpovědnost. tato uh, struktura řízení s jasnými pravomocemi generálních ředitelů je doprovázena politickým dohledem ze strany kolegia. Zpráva o, výroční zpráva o řízení poukazuje na to, že kolegium přebírá odpovědnost za kroky zaměstnanců. Komise jako orgán může obdržovat informace tak, aby mohla převzít tuto odpovědnost. A to prostřednictvím a komunikace mezi komu, eh, komisařemi a jejich odděleními, dále prostřednictvím a výroční zprávě o aktivitě, o aktivitách, dále ehm, prostřednictvím zprávy APC a rovněž eh, prostřednictvím ehm, řídící rady, která zahrnuje um, řídící eh, zaměstnance uvnitř komise. A paralelně vedle této decentralizované eh, struktury řízení a zde existují některé eh, další věci, které je může, můžeme zlepšovat. Víte, že místo předsedové mají na starosti širší oblasti politiky. Dnes není čas na to, abychom detailně reagovali na veškeré připomínky ze strany účetního dvora. Zdůrazním jenom dvě připomínky. Za prvé um, zprávy o odpovědnosti a za druhé um, role APC. A účetní dvůr poukázal na to, že naše finanční i nefinanční zprávy odpovídají ehm, přiměřeným způsobem a praxi v jiných orgánech. A jak eh, víte, eh, posledních devět let eh, tyto zprávy o aktivitách byly schváleny účetním dvorem. Bylo by ovšem lepší, aby eh, tyto zprávy byly sjednoceny do eh, jedné zprávy, aby eh, zde byly jasně uvedeny informace o nesrovnalostech a tak dále. A tyto informace jsou v tuto chvíli už obsaženy v celé řadě zpráv, které připravuje komise. A také tyto zprávy jsou dostupné také v rámci eh, diskuse o finančním řízení. A tak komise představuje, má určitou vůči úlohu v této oblasti. Za druhé, účetní dvůr poukazuje na důležitou roli eh, výboru pro eh, postup v oblasti auditu APC. A současný současné, um, současní externí členové APC um, ehm, jsou do práce zapojeni, ale komise chce posílit zastoupení ze strany externích um, auditorů. A bude to učiněno během příštího roku v rámci obnovování APC. Eh, výbor APC eh, prosazuje doporučení účetního dvora. A účetní dvůr rovněž poukázal na to, že role výboru APC je omezena ve srovnání s rolemi obdobných výborů v jiných organizacích. A tento výbor má specifický mandát a je pouze jedním z prvků systému kontroly uvnitř komise. Eh, kontroly nad eh, finančním řízením a nad eh, praktikami uvnitř komise. Abych to schrnul, paní předsedkyně a pane, před, pane zpravodaji, reagujeme na veškeré veškerá doporučení účetního dvora. V nadcházejících měsících sedm z nich budeme plně implementovat a další dvě v současné době budeme implementovat částečně, později plně. Mohla bych se ještě zeptat, jak, co, čeho se týkají ty změny v tom výboru. Vím, že to nejsou nejoblíbenější činnosti eh, komisaře. Znamená to, že některé věci jsou z toho vyloučeny, nebo mohla bych se tedy zeptat, co vlastně Zda teda ti komisaři, kteří se tím zabývali, ještě budou zapojeni. Když jste říkal externí, tak eh, co přesně si pod tím máme představit? So, uh, the audit... Ano, takže ten to výbor, uh, tomu předsedá pan Timmermans, místo předseda komise, je tam řada komisařů, kteří jsou vybraní vždycky na období dva a půl roku a pak vlastně se to obnovuje. Jsou tam také dva vnější, členové jsou naprosto externí, nezávislí, většinou jsou to inspektoři nebo účetní, kteří mají zkušenosti z různých mezinárodních organizací nebo z nějaké podnikatelské sféry, jsou mimo Evropskou komisi. V současnosti je zde britský a litevský člen a jejich mandát bude obnoven v roce 2017. A v tom roce 2017 bychom chtěli navýšit počet těch externích členů, kteří tvoří členy tohoto výboru. Děkuji. Děkuji. Když se dívám na ty výsledky APC, tak je to určitě důležité grémium, ale co mě trošku štve, je, že potom se tam musí vždycky počítat, kolik dní, kolik pracovali, kolik komisařů se účastnilo plánujete v rámci té změny také nějaké pravidelně výkaznictví o vlastně skutečné práci, také co se týká přítomnosti, zastoupení jednotlivých členů. Já si myslím, že by to bylo hezké, kdybychom dostávali tady tuto takovou malou eh, pravidelnou zprávu jako ostatní zprávy. Tak to by... děkuji. No, eh, myslíte zprávu našeho výboru APC pro kolegium komisařů? Cílem je, aby doporučení z toho interního auditního útvaru byly plně provedeny. Hmm, tento výbor APC vyjadřuje doporučení jednotlivým komisařům a také dohlíží na to, aby komisaři plnili i ta starší doporučení. Také se zamyslíme nad eh, dalšími těmi návrhy, až dojde k tomu eh, okamžiku, kdy se budou ty mandáty měnit. Jsem nadšená, takže v každém případě eh, budeme tedy tady zprávu. Bylo by to dobré, kdybyste nám dobrovolně tady toto také předávali nebo sdělovali. Za to vám předem děkuji. Děkuji tedy ještě bych chtěla dát slovo panu Lazaru a potom ještě Lazarovi a ještě jednou panu zpravodaji Novakovovi. Thank you, um, I didn't see, uh, in... vás jenom eh, především ještě se hlásila paní Ayala Sanders, kterou jsem neviděla, takže ještě vyvolám před panem Lazaru. Děkuji. Já jsem viděla, že jste se mě nevšimla. Já jsem se chtěla tedy pouze položit dvě otázky. Takže nejprve zástupci účetního dvora, kterému děkuji za tuto zprávu, kterou považuji za velice, eh, velice zajímavou. V roce 95 jsem eh, přišla, začala pracovat v Bruselu a v té době si vzpomínám, že jsme považovali za určitý problém ten eh, systém tady tohoto vodotěsného kontejneru, v kterém pracovali komisaři a úředníci komise, že v podstatě tam nebyla žádná propustnost, abych tak řekla, mezi těmi jednotlivými hermeticky uzavřenými komis, eh, kontejnery a přitom je to naprosto nezbytné. Čili jak zlepšit spolupráci aniž bychom tedy zase se dost jaksi rozhřeďovali ty odpovědnosti při provádění projektu. Myslím si, že zde máme takové dvě úrovně. Úroveň komisařů a úroveň potom těch oddělení eh, komise. A víme, že zde také je to poměrně složitý, komplikovaný systém. Někteří komisaři jsou téměř bojkotováni svými podřízenými svými odděleními. A někde je to zase naopak. Někdy zase komisaři jaksi kašlou, abych tak řekla, na své podřízené na, své, eh, na svá oddělení a raději přijímají rozhodnutí sami a nezohledňují, ne, neberou v úvahu určité interní bitvy v rámci těch jednotlivých oddělení. Takže najít nějaký způsob, jak zjednodušit situaci Abychom ale zase nestratili to, co je efektivní, tak to by bylo dobré. Nyní bych chtěla položit otázku zástupci účetního dvora. Víme, že máme relativně složité vztahy mezi komisaři a jejich odděleními, ale navíc k této složitosti v té nové komisi tak jsme viděli, že se tam objevují určité nové funkce, místo předseda komise zdvojené odpovědnosti, zdvojené funkce, politické odpovědnosti. A to jsou tedy ještě navíc k různým problémům, kterým čelíme. Takže bych se ráda zeptala účetního dvora, zda tedy, jak se vzal v úvahu tady tento nový způsob komise. Určitě to byl možná dobrý úmysl ze strany pada Junkra. Já mu za to tleskám. Na začátku říkal, že by každý z těch 28 komisařů si neměl každý hrát na svém písečku, každý pracovat ve svém koutku, ale že by měli tedy spolupracovat, aby řešili ty problémy, které řešíme v současnosti. A samozřejmě bude záležet také na tom, zda to bude i u nového komisaře odpovědného pro rozpočet. Alespoň doufám tedy, že tomu tak bude. Takže tady tato dynamika, chtěla bych se zeptat, zda podle vašeho názoru umožňuje zlepšení situace, a zda je možné pro příjemce jak si mít jasnější přehled, vidět to všechno jasněji. A potom bych také ráda uvedla něco, co považuji za určitý rozpor. Tako, tady kontroly ex ante jsou naprosto centralizované. Je to tady určitý způsob kontroly, to ano, ale potom se přešlo k, te, k určitému decentralizovanému způsobu kontroly, kde mají odpovědnost jednotlivá oddělení. Dosud jsme měli jednu, jednu, jednoho člověka nebo jednu vlastně centralizovanou odpovědnost za celou komisi. A já si tady kladu otázku, jak na tom jsme nyní. Zda tedy došlo k opravdové decentralizaci, kde máme spoluodpovědnost a v tomto případě bychom měli mít různé zprávy podle jednotlivých okruhů odpovědnosti, anebo zda otvíráme tu pandořinu skříňku a zda jsme jaksi decentralizaci hodili do propadliště dějin a zda zase všechno znovu recentralizujeme. Byly tam samozřejmě různé problémy, různé dysfunkce, kterým jsme čelili, Takže když hovoříme o těch osvědčených postupech, o těch best practices, tak bych ráda věděla, co si o tom myslí účetní dvůr a zejména, jak to zažívá nebo jak to vnímá komise, protože to je určitý rozpor, který se musí potom vyřešit. Takže kolega Ali ještě. Děkuji, paní předsedkyně kolegové. Nejdříve bych chtěl pogratulovat panu Zarouvoj, zástupci Evropského účetního dvora, za eh, tuto velice komplexní zprávu. Pokud je o řízení v Evropské komisi. A děkuji také panu Novakovi za přípravu vynikajícího pracovního dokumentu. Článek 17. smlouvy poukazuje na to, že komise má celou řadu odpovědností, má vytvářet eh, střednědobé strategie, eh, má eh, vytvářet legislativu, zastupovat Evropskou unii při vyjednávání se třetími stranami, má vytvářet rozpočet Evropské unie a také dohlížet nad implementací smluv. A tyto um, odpovědnosti jsou zásadní pro dosahování cílů. Nicméně to e, stojí miliony eur. A já si myslím, že s ohledem na současnou krizi je e, důležité, aby zde fungoval řádný dohled. To, co e, píše Evropský účetní dvůr, poukazuje na takové smíšené výsledky. Eh, do značné míry došlo k pokroku eh, za poslední rok, eh, za poslední leta. Nicméně Evropský účetní dvůr poukazuje na některé nesrovnalosti, a pokud jde o standardy řízení a um, skutečnou praxi. Evropský účetní dvůr poukazuje na to, že je třeba dodržet předložené návrhy. Komise říká, že je bude implementovat. A myslím si, že pokud tato doporučení budou implementována, poveze, povede to k optimalizaci a řízení a také k lepšímu využívání dostupných zdrojů. Děkuji. Já žádám o komisi o krátké shrnutí Evropský účetní dvůr a poté zpravodaje Novakova. Prosím, abyste byli struční. Děkuji k paní Ayla Sanders. Pokud jde o systém, já bych eh, já nemám nic proti centralizovanému ani decentralizovanému modelu. My máme decentralizovaný model, máme generální ředitele, kteří jsou zodpovědní za implementaci rozpočtu i kontrolní me- mechanismy a ti jsou zodpovědní vůči svým nadřízeným komisařům. To je první systém. A poté máme více centralizovaný systém, kde máme interní službu pro audit. A ta je nezávislá na jednotlivých generálních ředitelstvích a máme také kolegium komisařů, a které přebírá odpovědnost ve výroční zprávě e, za to, co probíhá uvnitř komise. Takže máme zde jakýsi duální systém. Ano, byla zde celá řada ještě dalších otázek, jaký vliv mají komisaři, ale myslím, že um, o tom budeme hovořit ještě uh, dále uh, s novým komisařem. Nebudeme vás tím teď zatěžovat. A pan kolega uh, Lazaru, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Nejdříve bych vysvětlil naše cíle pro nejlepší praxi. My jsme použili definici CIPFI jako náš benchmark pro um, kvalitu odpovědnosti. Rovněž jsme zohlednili um, na rámec eh, týkající se eh, správného řízení uvnitř eh, veřejného sektoru. Například máme, například jsme zohlednili to, jak funguje interní audit v OSN, ve Světové bankce a v dalších institucích a také jsme zohlednili um, to, jak funguje ehm, audit uvnitř některých orgánů, například ve Francii. A zazněla zde otázka týkající se toho, jak zohledňujeme eh, vztahy mezi eh, komisaři a službami komise. My eh, toto komplexní uspořádání zohledňujeme v obrázcích 2, 3 a 4 zvláštní zprávy a také v odstavcích 19 eh, až 21. A na závěr ještě kolega Novakov. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl eh, poděkovat všem za eh, to, co zde zaznělo. Myslím, že se diskuze ubírala správným směrem. A děkuji panu Límu za hodnocení zprávy. Existuje teorie týkající se různých manažerů nebo vůdců a je to teorie o zrcadle a o okně. Když e, dobrý vedoucí pracovník selže a podívá se z okna a kritizuje své Eh, spolupracovníky. A když eh, vyhraje, potom se eh, podívá do zrcadla a považuje sám sebe za zodpovědného za úspěch. Nicméně, když vynikající vedoucí pracovník ehm, ehm, prohraje, potom se podívá do zrcadla a považuje sám sebe za zodpovědného a pokud vyhraje, potom se podívá z okna a Eh, považuje eh, své spolupracovníky zodpovědné za výhru. Já myslím, že to bychom měli mít eh, na paměti. Tato zpráva eh, to dělá, poukazuje na nedostatky, které stále ještě existují eh, v komisi. Myslím si, že je to určitý prostředek pro to, jak otevřít okno a um, spatřit lidi na ulici a říci jim, že jsme skutečně připraveni pracovat pro lepší řízení v budoucnosti. To byl skutečně úžasný závěr. Děkujeme vám za tyto informace a za to zprávu. Určitě Budeme, se tím dále zabývat, jak jsme se formálně slíbili. Tím se dostáváme k poslednímu bodu. Máme zde vlastně studii o eh, <clears throat> efektivnosti nákladů financování programů v oblasti demokracie a právního státu. Je to dobrá studie, mrzí mě, že máme tak málo času, takže zástupcům dávám hned eh, slovo, prosím. Madam Chair, committee members, thank you very much. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Víme, že nemáme příliš mnoho času, takže já to projdu velice rychle. E, takže dovolte, abychom se představili. Jsme z Evropské eh, neziskové výzkumné organizace Rand Europe. Já jsem tento projekt vedl a kolega Ben byl hlavní výzkumný pracovník, který se eh, podílel na tomto programu. Tato studie byla přímo pro váš výbor a byla také předložena tomuto výboru a hledá, jak byly do, zavedeny do praxe postupy pro zjištění větší hodnoty za vynaložené peníze. A také se to týkalo zejména evropského programu eh, financování v oblasti demokracie a právního státu, takže hledá také způsoby, jak můžeme ještě stávající postupy zlepšit. Jaká je struktura této prezentace? Já to projdu velice zběžně. Takže za prvé účel studie, za druhé rozsah studie, za třetí způsob sběru údajů a za čtvrté zjištění a doporučení. O tom vás eh, informuje můj kolega. Takže cílem této studie bylo soustředit se na to, jak a do jaké míry existují postupy, které mají pomáhat eh, Eh, tedy to, aby pomáhá tomu, aby v evropských programech byla větší hodnota pro vynaložené peníze. Eh, zejména jsme eh, zjišťovali, jak je to s koordinací, s monitorováním, hodnocením, s výkaznictvím o pokroku a dopadu a také je, o, jsme se věnovali nedostatkům v návrhu programu a také zpětné vazby. Rozsah této studie my jsme zkoumali všechny programy, které Evropská komise má pro podporu demokracie a právního státu. Soustředili jsme se hlavně na EIDHR a také na ICSP, na nástroj pro demokracii a lidská práva a na nástroj, který přispívá ke stabilitě a míru. A týkali jsme se hlavně tedy na, e, týkali, věnovali jsme se hlavně těch procesů, které mají přinést hodnotu za peníze. Mm, prováděli jsme pohovory s pracovníky, eh, kteří mm, tedy pracují v Evropské unii. A také jsme vycházeli z eh, kazuistik z deseti zemí. Celkově mám zde 8 hlavních zjištění a 13 doporučení, o kterých pak pohovoří, nebo o kterých teď pohovoří kolega Ben. Děkuji za slovo, dobrý den. Já vás informuji o 7 hlavních, 8 hlavních zjištěních a 13 doporučeních. Takže ta hlavní zjištění se týkají jasnosti cílů programů Evropské unie. Myslíme si, že, nebo zjistili jsme, že ty cíle jsou jasné, nicméně návrh programu by mohl ještě eh, vycházet eh, z možnosti nebo z přístupu, který se nazývá teorie změny. Eh, jde o to, že vlastně je nutné anticipovat změny, k nímž může dojít v tom konkrétním kontextu a je tedy důležité, aby potom ten program se adaptoval postupně na tyto změny na základě faktů. Například je zde projekt který má vycvičit eh, lidskoprávní zastánce, má jim poskytnout nějaké školení a výstupem má být dokončení toho školení. A mm, takovým vlastně výsledkem má být eh, to, že ti lidskoprávní aktivisté budou aktivní a že se to vlastně odrazí v praxi. Když jsme se dívali na ty různé cíle a programy, tak jsme zjistili, že tam je vlastně velká škála toho, co se vlastně myslí tím dopadem toho programu. Někdo třeba říkal, že vlastně cílem nebo tím dopadem je samotné pouhé dokončení toho školení. Takže je důležité uvědomit si vlastně, co myslíme tou hodnotou, když pak zjišťujeme, zda ta hodnota odpovídá těm vynaloženým prostředkům. Dále zjistili jsme, že dochází k určitým kompenzacím mezi dobře strukturovanými prioritami stanovenými ex ante a flexibilní reaktivitou. Takže je důležité mít strukturované priority, které však musí být vybalancované s flexibilitou a možností reagovat na nové výzvy a nové příležitosti. Máme pocit, že eh, jak v Evropském parlamentu, tak v Evropské komisi i v ESVČ se to vlastně úplně nedostatečně využívá. E, občas je to tak, že vlastně ty cíle jsou příliš rigidní, takže je důležité, aby členské státy potom na to reagovaly s dostatečnou flexibilitou. Dále jsme zjišťovali, jak dochází k přidělování prostředků, jak v plánování, tak v realizaci. U plánování tam jsou jasné mechanismy pro přidělování prostředků, jsou zde víceleté plány, roční plány, víceleté orientační programy a také víceletý finanční rámec. A co se týče provádění, tak tam je velká, velký důraz na zachování hodnoty. Například jsou tam určité restriktivní postupy, které umožňují, aby tedy na trhu eh, vlastně mm, zvítězily ty nejkonkurenceschopnější projekty. Neslyšeli jsme však dostatek informací, které by říkali, že právě na to zabezpečení hodnoty za vynaložené peníze je kladen velký důraz. Jak k tomu přistupovat? Hodnota za vynaložené peníze není vždy úplně jasná, také záleží na kontextu ale třeba jedním přístupem je možnost třeba na začátku projektu eh, to vlastně mm, tam stanovovat určité principy nebo cíle a pak vlastně ještě uprostřed toho programu a na konci to znovu všechno přehodnocovat. Dále. Eh, Evropská unie musí jasně hovořit o tom, jaká má očekávání Eh, k monitorování a hodnocení dochází, ale mm, také jsou tam určité výzvy, které se toho týkají. Za prvé je to ten dopad. Vůbec prvním programem, problémem je eh, stejná, stejné pochopení, co, co se myslí tím dopadem. Jsou tam velké um, rozdíly v tom, jak tomu každý rozumí. Také je důležité uvědomit si, eh, jaké mají ty programy konkrétní dopady. A to většinou eh, se úplně neřeší. Takže je důležité, aby tam bylo speciální další hodnocení. A teď bohužel tedy nemám příliš času, abych o tom hovořil ještě podrobněji. Dále doporučujeme um, dohodu, pokud jde o to, jak hodnotit dopad. Uh, Dále k monitorování a evaluaci. Kdo to dělá a kdy? To je něco, co je zásadní, aby se vědělo. Nezá, nezávislí hodnotitelé by něco takového mohli dělat, ale my víme, že existuje nedostatek takovéhoto hodnocení na úrovni programu u um, obou těch um, programů, které jsme hodnotili. A poslední věc k monitorování a hodnocení. Doporučujeme aktualizaci um, matrixu tak, aby byla zohledněna teorie změny. rovněž jsme se zabývali tím, jak je možné zhodnotit výsledky jednotlivých programů. A Zjistili jsme, že existuje určité napětí mezi odpovědností na straně jedné a důvěrností na straně e, druhé. Je zásadní, aby bylo zajištěno, e, že e, peníze Evropské unie jsou transparentním způsobem vydávány. A nicméně jsme zjistili, že je celá řada informací, které není možné eh, zveřejnit a kvůli ochraně a důvěrnosti těchto informací a ochraně eh, jejich nositelů. A to samozřejmě eh, chápeme. Existují případy, kdy je třeba například zajistit bezpečnost ochránců lidských práv. Nicméně na druhé straně je nutné uznat otevřeně toto napětí eh, mezi odpovědností a um, důvěrností. Eh, v některých případech eh, je třeba dát přednost větší transparentnosti a odpovědnosti. A například ti, s kterými jsme prováděli interview, nám říkali, že proběhlo nějaké setkání, nicméně nám nemohli říct, kdo se ho účastnil, co konkrétně tam bylo probíráno a tak dále. Naše páté zjištění se týká mechanismu podávání zpráv a zdrojů údajů. Existují um, mechanismy pro podávání zpráv, které jsou adekvátní a ukazují, kde jakým způsobem byly peníze vydávány. Nicméně tyto zprávy nezdůrazňují nejlepší hodnotu za vynaložené peníze. Samozřejmě zde hrály určitou roli také důvěrnost, nicméně eh, to by nemělo být využíváno jako určitá výmluva. Zároveň jsme se eh, podívali eh, na podávání zpráv a nepřímé náklady. Zjistili jsme zde jednu zajímavou věc. A ve srovnání s neevropskými programy jsme zjistili, že e, nepřímé náklady nejsou e, vyšší a že je zde v podstatě e, jednotnost, pokud jde o nepřímé náklady. V podstatě vždycky je to kolem 7 Možná znáte eh, praktického eh, průvodce pro eh, smluvní postupy. Tam je něco takového stanoveno, ale je zkrátka zajímavé, že v podstatě vždycky to bylo kolem 7% ty nepřímé náklady. My navrhujeme, aby tato věc se dále pro prověřila a, a aby, bylo zajištěno, aby byla zajištěna větší odpovědnost. předposlední zjištění a možnost poučení se. A zjistili jsme, a, že zde je třeba větší transparentnost, pokud jde o tu možnost nějakého feedbacku nebo poučení se z chyb. Je to něco, co by mělo být dále rozpracováno. Například, kdo by měl být odpovědný za to, že dojde eh, k nějakému zjištění, z čeho se člověk může poučit a eh, zajištění toho, aby se skutečně v budoucích projektech poučil. Ehm, často eh, eh, lidé ehm, dostatečně nespolupracovali, nebyli si vědomi toho, že v podstatě v jiných podobných projektech řeší ty tež eh, problémy a informace nebyly sdíleny. A naše poslední zjištění se týká koordinačních eh, mechanismů. Zjistili jsme, že koordinace je formální i neformální. Formální je eh, prostřednictvím eh, ročních a víceletých plánů ale zároveň je zde určitá flexibilní neformální koordinace. V oblasti demokracie toto je skutečně velice ehm, hodnotná věc, tato spolupráce, protože přináší ehm, velké pozitivní eh, změny. Nicméně je potřeba, aby eh, experti na místě byli flexibilní a eh, aby ale zároveň dodržovali rámec stanovený Evropským parlamentem. Na závěr bych chtěl říci, že existují dobré systémy pro to, aby eh, vznikla nejlepší hodnota za vynaložené peníze, ale jsou zde eh, některé specifické aspekty, eh, které je možné řešit lépe. Chápu, že jste frustrován z toho, že už nemáme tolik času. Já jsem zpravodajkou, ale děkujeme za tuto studii. Je to vlastně první studie, kdy jsme se dívali na tyto dva programy, které jsou těmi menšími programy, ten program pro stabilitu a mír a e, nástroj pro podporu demokracie a um, vlastně i lidských práv tady. Já bych ještě chtěla dát slovo komisi, protože tam je mnoho velice důležitých uh, zjištění. Máme zde pana um, zástupce komise za DEVKO, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se také pokusím být stručný, protože předpokládám, že už nemáme tolik času. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že jste nás přizvali na dnešní jednání a děkuji také za prezentaci této studie, která je velice zajímavá. My si to samozřejmě můžeme ještě velice podrobně analyzovat. Tam zcela jistě ten váš eh, hutný dokument eh, prostudujeme a možná, že vlastně poté ještě budeme mít nějaké další komentáře. Já teď vlastně budu jen tak reagovat eh, na pár věcí, které, mm, na, které doporučujete a o kterých hovoříte ve svých zjištěních. Takže za prvé. Hm. Možná je tam pár věcí, které by bylo ještě třeba specifikovat, protože o nich příliš nic nevím. Takže hovoříme zde vlastně o těchto dvou nástrojích. To vlastně nejsou programy, jsou to nástroje, takže to je možná také trošku rozdíl. E, vlastně ten první nástroj je jediný, který se týká demokracie a právního státu, ten nástroj. Mm, máme zde také programy, jsou zde vlastně ještě další programy, které se týkají těchto věcí a tohle je vlastně pouze taková malá část toho všeho, co děláme. Já vím, že jste to říkal na začátku, na úvod své prezentace, ale já jsem to ještě chtěl zdůraznit, že tato, eh, tyto programy nebo tyto nástroje vlastně tvoří velice malou část našeho, naší práce